investice. Nicméně, pokud se podíváme na pakt růstu a stability, který je nyní obnoven, postaven na nový základ, aby v roce 2014, v příštím roce, mohl eh, zavádět sankce, aby mohly eh, být prováděny sankce, tak nemůžeme eh, pochybňovat tento společný základ. Pan Binion správně říká, že pokud to moc pochybníme, tak ztratíme společný základ pro rozhodování a pokud občané v nějakém státě budou mít velké potíže, potíže, tak to tím může být způsobeno. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom měli velmi jasnou pozici. Já si myslím, že e, můžeme v této věci dosáhnout kompromisu. Jsme o tom jsem o tom přesvědčen, ale e, musíme si dát pozor na to, abychom to neustále neinterpretovali tímto způsobem. Chceme, aby pak růstu a stability sloužil k účelu, ke kterému sloužit má a plnil uh, svoji funkci ve prospěch našich občanů. Já si myslím, že to je velmi důležitá zpráva a snad to bude možno do toho začlenit. Děkuji. Merci. Um... Děkuji. Žádá ještě někdo o slovo? Zástupce komise? Ne? Takže budeme hlasovat zítra a Regi bude hlasovat o 11. července. Říkám, výbor Regi to zohlední, ale výbor Regi mm, to nezohlední, pokud tam nebude zpravodaj zatím. Víte, jak to je? Pokud chcete, aby to stanovisko bylo zohledněno příslušným výborem, tak je nutné se o to starat až do závěrečného stádia. A navrhovatel si toho jistě je vědom. Víte, že často máme stanoviska, kde pokud takto nepostupujeme, je to škoda, vzhledem k tomu, že často do toho investujeme mnoho energií a nakonec to v nic nevyústí. Máme zde bod 7. Budeme se zabývat pozměňovacími kompromisními návrhy ohledně zprávy Damase Dörče. To je stanovisko pro INTA ohledně nařízení Rady a parlamentu, které se týká přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí. Pane navrhovateli, máte slovo. Köszönöm a szót, kedves Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení kolegové. Návrh stanoviska, kterým se zabýváme v tomto výboru, řeší velmi důležité otázky a vždycky je tomu tak a ani toto není výjimkou, protože Paní předsedkyně už tady přečetla název tohoto stanoviska, z toho vyplývá, že to věru žádná výjimka z pravidla není. Bude to stanovisko za náš výbor. Výbor INTA je příslušným výborem pro zprávu. A zabývá se tato zpráva velice důležitými otázkami, například jak můžeme otevírat a nechat otevřené uh, trhy eh, pro veřejné zakázky Evropské unie pro zboží z třetích zemí a naopak. Tak, aby zboží a služby eh, Evropské unie se dostávaly na trhy veřejných zakázek třetích zemí. Já samozřejmě během práce na tomto stanovisku jsem se zabýval zejména otázkami, které mají co dělat se zaměstnaností. A rád bych eh, poděkoval stínovým zpravodajům a všem, kdo pomohli dospět ke kompromisům, protože opravdu tady byla ochota přistupovat na kompromisy. Dostali jsme 33 pozměňovacích návrhů a jak se mi to jeví, Asi polovina pozměňovacích návrhů hovoří o úmluvě z roku 1994 Mezinárodní organizace práce. Čili hovoří se v pozněvacích návrzích o této úmluvě z roku 1994 a o standardech, které v této úmluvě eh, moc byly nastaveny. O tom, že je třeba, aby tyto standardy byly dodržovány. Mnohé členské státy i nečlenské státy Evropské unie neratifikovaly tuto úmluvu. A proto jsem si říkal, zda by nebylo dobré e, e, udělat o tom zvláštní článek, než abychom se jenom na to odvolávali v úvodním ustanovení. A e, v posledu se nám podařilo se domluvit s kolegy, kteří předkládali pozměňovací návrhy v tom smyslu, že zmínka o umluvě eh, MOP z roku 94 bude eh, zařazena do horizontálního pozměvací návrhu. A pak tam budou další pozměvací návrhy, kde se hovoří prostě o mezinárodně uznávaných neboli jednoduše mezinárodních umluvách. Minulý týden ve Štrasburku jsme se sešli se stínovými zpravodaji ve snaze dopravoce kompromisů a opravdu bylo naformulováno deset kompromisních návrhů. Částečně jsou technické povahy a jak už jsem říkal, umluva MOP z roku 94 eh, byla stažena a pak jsme dospěli k tomu řešení, které jsem naznačil před okamžikem. Pak jsou tady další eh, kompromisy a nám se podařilo asi Mm, polovinu tedy pozměňovacích návrhů jejich prostřednictvím ošetřit. Většina pozměňovacích návrhů, která nebyla zohledněna, ty by se jinak dala podpořit, ta, která nejsou v kompromisech. A e, bude, ještě se musím spojit s kolegy a budeme se snažit dát dohromady hlasovací seznam, abychom se na tom domluvili. E, pak eh, ne, jsou poznávací návrhy 22 a 40, které chci zmínit. A u těchto dvou pozměňovacích návrhů bych řekl, že jdou za rámec eh, tohoto stanoviska. To je mé pevné přesvědčení. Proto bych eh, tyto pozměňovací návrhy nechtěl podpořit, ale jinak doufám, že všichni podpoří statní. A zase chci poděkovat stínovým zpravodajům za podporu a jsem zvědav, co k tomu mají kolegové co říct. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám i, nebo nejprve bych se ráda omluvila vám i ostatním kolegům za to, že musím poměrně rychle zase odejít, ale musím se účastnit hlasování ve výboru LIBE, takže tu nemohu zůstat déle. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout eh, schody na dobrých kompromisních návrzích. Eh, se, sešli jsme se eh, minulý týden a snažili jsme se vytvořit jasná pravidla, pokud jde o přístup služeb a produktů na evropský trh a pro nás jako pro výbor pro zaměstnanost je velmi důležité, aby nebyla porušována práva zaměstnanců a mezinárodní normy týkající se pracovního práva, sociálních standardů a ochrany životního prostředí. Jde o to, eh, aby porušení takovýchto norem, pokud je opakované a závažné, mohlo vést k tomu, že dotyčná země ztratí přístup na dotyčný trh. Já si myslím, že to je velmi důležitý velký předpoklad a mám radost z toho, že se nám podařilo dosáhnout dohody v tom smyslu, že obecně platné mezinárodní dohody budou v tomto usnesení zmíněny. To je podle mého názoru velmi důležité. Eh, umluva MOP 94 se neustále diskutuje v nejrůznějších směrnicích, objevuje se v nejrůznějších diskuzích a proto jsem velmi ráda, že je tady zmíněna. Já osobně bych ji chtěla zmínit ještě důrazněji, ale myslím si, že ten eh, kompromis, který jsme našli, je přijatelný i pro mě. Pan zpravodaj se Eh, zmínil o pozměňovacím návrhu 22. Ráda bych řekla těm, kteří se na to budou dívat, to, že jsme ho předložili tak, aby bylo jasné, aby se vyjasnilo, že to, co činíme v rámci mezinárodního obchodu, nesmí vést k tomu, že budeme nutit třetí země k tomu, že na ně budeme vytvářet tlak, aby eh, privatizovali svoje nabídky eh, služeb. Já si myslím, že to je něco, co zde eh, ustále zdůrazňujeme i u evropského práva zadávání zakázek. Já si myslím, že bychom neustále měli klást důraz na to, že záleží na dotyčných dodavatelích, jestli budou ty věci privatizovat nebo jestli budou dávat sami. Já si myslím, že takovéto svobodné rozhodnutí musí být zaručeno na straně těch, se kterými obchodujeme, se kterými si vyměňujeme výrobky. V podstatě mohu říci, že se nám podařilo diskutovat na dobrém základě. I minulý týden se nám podařilo velmi rychle dosáhnout dohody v, určitý, v určitých bodech a pokud jde o usnesení, doufám, že se nám podaří eh, schválit dobrou společnou pozici. Děkuji. Děkuji, pan Kreutzmann. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně těch eh, vystoupeních o pozměňovacích návrzích jsem já řekl, že podle mého názoru tady není nutné tematizovat přístupový eh, nástroj. Co se týče tohoto aspektu, ten je dostatečně eh, pokryt ve směrnici ohledně zadávání zakázek. Takže samozřejmě, že my klademe důraz na to, aby se tady aplikovala kritéria ohledně zadávání veřejných zakázek z hlediska toho, co je zadáno ze strany zadavatele. Nesmí tady být sociální dumping. To znamená, to nepatří do eh, tohoto textu. Tady je otázka eh, základu, právního základu této směrnice. Zde se jedná pouze o reciprocitu a vzájemnost ohledně přístupu na zadávání nebo na trh zadávání veřejných zakázek z hlediska třetích zemí. Takže tady nemohu podpořit některé kompromisy. Co se týče kompromis A a B, tady se hovoří o nedostatku reciprocity a pokud to cituji, Eh, zde je nutné toto přistup připustit, pokud jsou tady důležité zájmy Evropské unie nebo pokud dochází tedy k porušování důležitých norem z hlediska sociálně pracovního práva. Já si myslím, že tady nejde o to, abychom zajišťovali tuto situaci v těch třetích zemích, to by se nemělo zaměňovat s reciprocitou. Kompromis C říká, že komise by měla vyhodnocovat porušování postupu z hlediska třetích zemí. Tady bychom měli zohlednit, do jaké míry eh, tyto eh, podmínky zadávání představují sociální dumping. Jaké postupy tady jsou míněny? Já chápu, že třetí eh, země jsou, nebo měly by být vyjmuty z pravidel zadávání veřejných zakázek podstatě tedy toto tvrzení mi nepřipadá přiměřené a myslím si, že speciálně u rozvojových zemí to může mít negativní dopad. Sociální dumping není záležitost eh, u orgánů, ale podniků. Já nevím, jakým způsobem paní Sipel by toto chtěla uchopit. Další kompromis B. Tady se hovoří o eh, dohodách z hlediska obchodu. Ty by měly být dodržovány. Pak jsou tady sociálně ekologické aspekty, které by měly být eh, jaksi zdůrazňovány místo nejlacinějších nabídek. Nemohl bych podpořit článek 6 ohledně pravomocí zadávat eh, tyto zakázky. Eh, myslím si, že by to nemělo být v korpusu, ale mělo by to být v preambuli. Nejedná se o zprávu z vlastního podnětu, jedná se o nařízení. Potom se tam hovoří o článku 66 směrnice o zadávání. Tady vypadá to, že v trialogu dojde k dohodě ohledně ekonomicky výhodné nabídky. Všechny frakce jsou zajedno v tom, že zakázky by měly mít možnost být zadávány právě na základě těch ekonomických nejnižších nabídek. Musíme být flexibilní, musíme tady mít eh, také tuto cenovou eh, záležitost, která musí být zohledněna. Děkuji. Žádá ještě někdo o slovo? Nikoliv. Zástupce Evropské komise? Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, jak bylo připomenuto jednotlivými řečníky, probíhá zde velmi důležitý trialog ohledně reformy směrnice o veřejných zakázkách. Jste si jistě vědomi, že zvláště sociálně-ekologické doložky jsou podnětem pro probíhající diskuse, které se snaží najít kompromis. Samozřejmě, že jakmile se zabýváme externí dimenzí těchto trhů, pak je nutné pro všechny instituce zajistit konzistenci těchto ustanovení. Jistě chápete, že práce na směrnici jsou práce, které mm, jsou propojeny s jednotlivými úvahami a vy sami se jich účastníte. Je nutné zajistit konzistenci a je nutné se odkazovat určitým způsobem na to, co probíhá e, v jednání z hlediska této revize směrnice ohledně zadávání veřejných zakázek. V tomto stádiu tedy se nemůžeme vyjadřovat k pozměňovacím návrhům, které by případně mohly mít dopad na toto jednání, které právě probíhá. se týče zbývajících aspektů, samozřejmě, že rádi se vyjádříme k těm jednotlivým bodům, ale to v okamžiku, který proto bude vhodný. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Doč. Děkuji, mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, bude to velmi stručné. Abych zareagoval na slova zástupce komise. Bylo těžké úplně zjistit, jaké je stanovisko. Ale možná, že já nejsem úplně schopen si to dát dohromady. Ale každopádně v podstatě souhlasím, že eh, se nám podařilo eh, přijít s takovými kompromisními návrhy, že bude tady záruka pro mnohé kolegy v tom smyslu, že pak budou také ochotní pro to hlasovat. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které nejsou zohledněny v kompromisních návrzích. Na těmi se ještě budu zabývat a budu kolegy konzultovat ještě během tohoto dne a na základě této konzultaci vytvořím hlasovací seznam. Chci všem poděkovat za vysoce aktivní přístup a spolupráci. Eh, Děkuji mnohokrát, takže budeme hlasovat zítra a příslušný výbor INTA se k tomu vyjádří v listopadu ale budou mít již tedy do té doby k dispozici naše stanovisko. Další bod 8. Jedná se o 12 kompromisních pozměňovacích návrhů na základě 144 pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Hendla o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním sociálním dialogu. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Řekla jste, že bylo předloženo 144 pozměňovacích návrhů. Je eh, dobré, že vzhledem k širokému spektru názorů, které se v nich objevovaly, eh, se podařilo najít kompromisní pozměňovací návrhy. Ještě není úplně jasné, jak se která tak dotyčná politická skupina k tomu eh, postaví. Byla tu skutečně velká rozdílnost kompromisních, dvou těch pozměňovacích návrhů. My jsme ty kompromisní pozměňovací návrhy v důsledku té rozdílnosti zaslali teprve včera, za to se omlouvám, ale musím připomenout, že některé politické skupiny zaslali velmi divergentní eh, názory a proto je velmi obtížné sestavit eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Je důležité, že není spochybňováno, že je to důležité téma a že potřebujeme jasný, jasnější právní situace. Nicméně eh, horší je, že Eh, evropské standardy nejsou Eh, brány v potaz a jsou částečně dokonce negovány. Já si myslím, že sociální dialog nespočívá v tom, že těm dole vysvětlíme, co je z ekonomického hlediska potřeba, ale sociální dialog se vyznačuje diskuzí eh, rovného s rovným, která odpovídá určitým standardům. To znamená, že pro mě není eh, pochopitelné, že dosud tady je navrhován fakultativní obční právní rámec pro smluvní strany, že uh, Eh, si eh, někteří nepřejí větší závaznost a někdo dokonce upírá mandát eh, pro vyjednávání mm, Evropským odborovým svazům. Kromě toho je iritující, pokud se podíváme na pozměňovací návrhy koordinátora jedné velké politické skupiny, to jsou pozměňovací návrhy 87 a 105 pana kolegy eh, Ryho. Je tedy uh, zajímavé, že v těch kompromisních pozměňovacích návrzích je to zase zředěno, já moc nerozumím tomu, proč. Já nerozumím některým pozměňovacím návrhům, ale možná, že se to podaří vyjasnit bilateriálně. Uh, pozměňovací návrhy 1699 pana kolegy Bekra. Eh, tady jde o dobrovolné mimosoudní eh, řešení sporů. Já úplně nerozumím pozadí tohoto návrhu. A návrh, návrh 76 paní Cornelisen a Schroeder tady eh, jde o to, kdo chce tady, že pokud někdo chce vyškrtnout ten dobrovolný rámec, tak mě to také irituje. Je to samozřejmě zavedená praxe na národní úrovni, pokud jde o řešení konfliktu pod soudní úrovní, pod úrovní pracovních soudů a proto eh, jsem toho názoru, že to je vyzkoušeno a že bychom to měli na evropské úrovni dále prosazovat. To znamená, že vás prosím, abyste se na ty kompromisní návrhy ještě jednou podívali a abyste se jasně vyslovali, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Já si myslím, že mnoho politických skupin se v těchto kompromisních pozměňovacích návrzích najde a kromě toho bychom měli myslet na to, abychom eh, ne pokulhávali za tu diskuzi na evropské úrovni. A to jak jako výbor pro eh, zaměstnanost, tak, výbor, tak par, Evropský parlament. Já si myslím, že eh, jak jako výbor, tak jako celý Evropský parlament bychom se měli této diskuze kvalifikovaným způsobem účastnit. Děkuji. Merci. Eh. Děkuji. Čaba Öry bude hovořit a paní Cornelisen poté a pan Čaba. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat Tomasi Hendlovi. Proběhla celá řada jednání a nebylo to jednoduché dospět k tomuto výsledku, který zde máme. Pravdou je, že výchozí stanoviska si byla dost vzdálená a přesto se nám podařilo u některých bodů dospět ke kompromisům. při tomto vyjednání nikdy nebyla spochobněna dobrá vůle dospět k dohodě. Takže já mám, nebo měl jsem velmi dobrý dojem s vyjednávání. Pravdou je, že stínoví zpravodajové se setkávali pravidelně, také diskutovali se zpravodajem a vlastně až do včerejšího večera jsme pracovali na těchto kompromisech. Jsou tady dvě stanoviska, které mohu porovnat. Kompromis C. Tady jsme žádali o vyškrtnutí části, to proběhlo, takže můžeme podpořit tento kompromis. Kompromis D. Tady jsme neměli problémy, tento text odpovídal naší představě kompromis E. Ten stále nemůžeme podpořit a kompromis F v současné formě může být podpořen z naší strany. G nesouhlasíme. H v současné formě nám to připadá poněkud komplikované, ale můžeme ho podpořit. I stále nesouhlasíme. Je také ne odstavec 11. To je kompromis 11, můžeme podpořit. Kompromis L nemůžeme podpořit. Kompromis M. S tím nemáme problémy. Pozměňovací návrh A na konci. Jsme velice rádi, že se tady objevuje konkrétní číslo nadnárodních kolektivních dohod. Protože vyhodnocení zpravodaje na výboru, které tvrdilo, že došlo k radikální změně, to nám připadalo poněkud eh, přehnané. Je tady tedy číslo je tady několik desítek společností, takže nemůžeme v tomto smyslu hovořit o nějakém výrazném zlepšení z hlediska současné situace. V té současné formě ten, ta záležitost byla vyjasněna. A co se týče pozměňovacího návrhu 2, my se domníváme, že tato záležitost je důležitá, nicméně toto není vhodné místo pro tuto věc. To je naše současná pozice. Paní Cornelisen, a pak další řečníci. Um, děkuji, paní předsedkyně. Velmi tvrdě jsme vyjednávali ve skupině stínových zpravodajů. Více než u jiných témat můžeme konstatovat, že jsou tu zásadní rozdíly mezi pravicí a levicí. Já samozřejmě nepochybuji o ochotě ke kompromisu eh, na obou stranách. Nicméně tady nemáme mnoho prostoru pro sladění těch různých názorů. My jako zelení jsme zklamáni tím, že vypadá, že, to vypadá, že nebude možné, abychom jako Evropský parlament v této zprávě se vyslovili pro silnější roli sociálních partnerů v rámci ekonomické zprávy v Evropské unii. Domníváme se, že tato diskuze by měla probíhat, že by měla probíhat právě nyní, protože sociální partneři a zaměstnanci eh, nejsou tedy plnou součástí tohoto vývoje a proto tedy žádám další politické skupiny, aby se ještě jednou podívali na pozměňovací návrhy 62-63, které vyzývají Evropskou komisi eh, k tomu, aby se zamyslela nad roli, rolí sociálních partnerů v rámci systému ekonomické zprávy. Eh, celkem za to tedy doufám, že se nám podaří připravit zprávu, nějakou zprávu a že se tedy vynasnažíme eh, o kompromisní návrhy a budeme se snažit dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Kompromis čtyři. o tom bych se ráda zmínila. Tady se říká, že sociální partneři využívají evropskou úroveň k výměně názoru a tak dále o stávající autonomii při kolektivním vyjednávání. Já si myslím, že eh, tato věta zní v tuto chvíli velmi zvláštně. Uh, Mají hovořit o autonomii, mají diskutovat o tom, jestli ta autonomie má existovat nebo ne. Já si nemyslím, že to je úmysl eh, těch, kteří tento text předložili, ale můžete to tak chápat. Není důležitější to, že sociální, aby sociální partneři hovořili o pracovních podmínkách jako takových. Já si myslím, že to změní v tuto chvíli je poněkud zvláštní a doufám, že se nám podaří ho nějak pozměnit tak, aby byl eh, více logický. Děkuji vám. Um, Ole Ludvíkson. Ole Ludvíkson. A pak Nadia Irš. Eh, paní předsedkyně, já bych eh, chtěl nejprve poděkovat panu eh, zpravodaji za velice dobrou spolupráci. V diskusi se hovořilo o různých směrech proto je těžké mít tady nějakou jednotnou linii. Je celá řada pozemacích návrhů, s nimiž velice sympatizuji, ale bylo těžké je zapracovat do kontextu zprávy, aniž bychom se odchýlili od hlavního tématu. Já podpořím pozměňovací návrhy, které byly předloženy, protože mě připadá Eh, obtížné hlasovat proti eh, kritice kritérií, které podkopávají kolektivní vyjednávání. Nemyslím si, že bychom měli přejímat, předjímat jednání, které už probíhá mezi komisí a sociálními partnery ohledně mechanismu alternativního řešení sporů. A neměli bychom zapomínat na to, kde a kdy by se ta jednání měla uskutečnit. Myslím si, že ty kompromisy, které tady máme, eh, se eh, opravdu eh, dostali k vyváženosti, protože tady jsou dva partneři, ale zároveň se tady nebude určovat, kdy budou rozhodovat, kdy se bude rozhodovat. A to je velmi důležité, protože nakonec to bude ještě dlouho trvat, než se to všechno propracuje. Jsou tady různé struktury, které různě fungují, například odbory, ale my ten krok bez tak musíme učinit. Proto eh, se těším na hlasování, doufám, že ty kompromisy projdou. Děkuji. Naděja Irš, ptám se, zda chce ještě někdo poté vystoupit. Pan Kastler? Dobře, takže paní Nadia Hirš, děkuji. Mnohokrát děkuji zpravodaji. Vím, že to vůbec není jednoduchá zpráva, takže děkuji za přístup a také za ochotu vyjednávat ohledně kompromisních pozměňovacích návrhů. Společně s, kolegem, s kolegou panem Krojcmanem jsem se zabývala touto záležitost, také v ALDE jsme vedli diskusy a stále jsme dospívali k názoru, že liberální frakce samozřejmě vnímá sociální dialog jako důležitý a také sociální partneři jsou vnímáni jako ústřední partneři. Právě tam, kde tyto modely fungují, vykonávají dobrou práci. Zároveň však vidíme, že v této zprávě, když se podíváme na kompromisy a pozměňovací návrhy, takže se v nich hovoří o nových strukturách, o nové byrokracii a podle mého názoru tady se vlastně vytvářejí nové další překážky. A to je oblast, kterou tedy nemůžeme vítat. Samozřejmě sociální dialog musí být svým způsobem pohyblivý a není možné ho skutečně dát do jakési svěrací kazajky od začátku. Proto děkujeme za kompromisní pozměňovací návrhy, i když nemůžeme podpořit všechny kompromisy a také nemůžeme vyřešit naše obavy díky těmto kompromisům. Takže já bych se zmínila o některých konkrétních bodech. Nejdříve, co se týče nadnárodních společností a dohod, myslíme si, že v zde není nutné, aby tady byl eh, zaveden obční eh, právní rámec, to bylo jasné v diskuzi, ale jsme ochotní přistoupit na to, že komise toto prověří. Veřejně prověří, zda toto je smysluplné či nikoliv a jak by to mohlo vypadat. Ten kompromis v podstatě mm, toto překračuje, proto co se týče kompromisu E, tak to jako liberálové nemůžeme podpořit. Já už jsem naznačila, že zavedení nových administrativních struktur je pro nás špatnou cestou. My se domníváme, že sociální partneři sami najdou tu vhodnou cestu, máme vůči ním důvěru a nechceme také mm, nové evropské mechanismy pro mimosoudní vyrovnávání a tak dále. To je například v kompromisu I je, takže v této formě tyto kompromisy nemůžeme podpořit. Co se týče pana Edy, tak to, s tomu se mohu připojit. Co se týče e, makroekonomické nevyváženosti, my se domníváme, že e, tento pojem nemá své místo v tomto textu, takže kompromis B je eh, jaksi kriticky nahlížen. Nicméně v každém případě podporujeme kompromis D a H to je naprosto v pořádku pro nás a také kompromis A. Děkujeme za to, že jste nám vyšli vstříc s tím konkrétním číslem. A vycházím z toho, že ještě se musíme podívat přesně na kompromis C, ale vypadá to docela dobře, možná bychom mohli podpořit i C. Takže jednou, ještě jednou srdečné díky za ochotu spolupracovat. pan Kastler. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kolego Hendle, děkuji za uh, tvoji práci. S některými návrhy se uh, nemohu stotožnit. Jde mě hlavně o dvě věci, na které bych rád upozornil. Za prvé, mých pozměňovacích návrzích jde o otevřenou koordinaci a otázku, do jaké míry eh, tu jsou, je tu využíváno tarifních a smluvních možností. A to má dva důvody. A já si myslím, že si to sami stěžujeme. Za prvé je to tak, že ani odbory, ani zaměstnavatele v našich 27 členských státech nezastávají jednotný názor v tom, jak je možno uzavírat evropské kolektivní smlouvy. A za druhé, nechci nic předjímat, pokud jde o evropskou koordinaci. My nevíme, jak e, to bude s Evropskou unii pokračovat. Do jaké míry se budeme jako Evropská unie navzájem propojovat. E, Zdá tedy, budou vznikat nové e, normy a proto si myslím, že, tady by, ne, že by nebylo dobré vytvářet nový právní rámec. A proto tedy prosím o to, abyste pochopili moje pozměňovací návrhy 71, 84, eh, které jsem v tomto smyslu předložil a spolu s nimi ještě mnohé další. Děkuji. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Ne. A zástupce Evropské komise nikoli. Takže, pane Hendl, Máte pravdu. E, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě dvě připomínky. Nejdříve ke kolegyni Herš. Více e, byrokracie by jistě nebylo spojeno tedy s evropským mimosoudním e, vyrovnáním. To je vlastně seberegulace. My tady vytváříme nástroj bez jakékoliv další byrokracie takže eh, samozřejmě to není ani využíváno z hlediska právních norem. Jedná se o nadnárodní kolektivní vyrovnání. A druhý, druhá připomínka, kompromis B, ten jsem stáhl eh, na voting list. Takže vypadalo to, že tady není možný kompromis na základě mínění jedné frakce. Já celé to téma, které zavedli zelení, to je otázka makroekonomických aspektů. E, to je téma, které nebylo mým záměrem. Ovšem, můžeme to najít v textu tohoto stanoviska. Prostě já jsem se domníval, že musíme hlasovat jednotlivě o těchto návrzích zelených. V každém případě jedna část je trošku pochybná, druhá je mm, část, kterou můžeme podporovat. Kolega Kastler zde hovořil. Tady nejedná se o vytváření nějakého evropského kolektivního vyjednávání. Eh, to musí být jasné, do toho nemůžeme ani vstupovat jako Evropský eh, parlament. To je záležitost těch tarifních eh, subjektů, kteří vyjednávají. Jsou to dohody mezi podniky. Zatím je tam nevyvážená situace na úrovni evropské koordinace a také z hlediska vedení podniků. A máme tady eh, jaksi eh, situaci pracujících, kteří jsou svým způsobem eh, dosti opožděni. A je tady spíše záležitost dohod mimosoudního vyrovnání. Když se podíváme například na potřeby masivní restrukturalizace v automobilovém průmyslu, to překračovalo hranice v posledních letech. Není to tedy marginální problém, a měli bychom jaksi profilakticky se zaměřit na obční právní rámec, který bychom mohli vytvořit a který by zastřešoval určitá pravidla a kde by bylo možné ošetřit příslušné spory. Kolego Kastlere, nejedná se o to, že bychom předjímali nějakou mzdovou evropskou koordinaci. Tak daleko zdaleka nejsme. A to také není záměrem této zprávy ta zpráva se zabývá pouze přeshraničním kolektivním vyjednáváním u nadnárodních podniků, zvláště v souvislosti s restrukturalizacemi a s organizacemi podniků, kde jsme zmapovali určité deficity. To je vlastně smyslem této zprávy, ta by to měla podnítit. Co udělá komise, samozřejmě to je jiná záležitost. Doporučuji, aby komise se specificky věnovala této věci. Takže prosím frakci, aby nám dala vědět prostřednictvím sekretariátu, tedy mě, jaké kompromisy eh, konkrétně podporuje. Pan kolega Ery byl jasný, takže prosím ostatní kolegy, aby nám dali vědět, tak abychom mohli připravit podklad pro zítřejší hlasování. Děkuji mnohokrát, takže budeme hlasovat zítra. A doufám, že v září to bude moci být na plenárce. Bod 9. To je vyjednávání s radou ohledně povinnosti státu vlajky. To je text, který jsem vám již představila podrobně během zasedání 30. května 2013. Tento bod je na programu proto, abych vás informovala, že 12. června na Koreperu za irského předsednictví došlo k dohodě ohledně tohoto textu, došlo k poslední nezbytné úpravě tohoto textu, zvláště v souvislosti s dostatečnou inspekční kapacitou. Rada nesouhlasila s tím, abychom tam dali, že kapacita inspekcí musí být postačující v členském státu. Já jsem si říkala, že není v našem zájmu, abychom zablokovali eh, celý tento text. Vzhledem k tomu, že tato specifická žádost parlamentu nebyla uspokojena. Takže jsme dokončili toto jednání s radou. A já vím, že irské předsednictví je šťastné, že může zapsat tuto problematiku mezi úspěchy v rámci svého bilancování. A víte, že také stanovisko bylo vypracováno ze strany výboru TRAN. Takže zítra Budeme hlasovat o tomto kompromisním textu a v říjnu se bude hlasovat na základě prvního čtení na plenárním zasedání, poté co právníci a lingvisté vše pečlivě pročtou a zváží. Pan Öry. Děkuji. A chtěl bych vám poblahopřát k těmto vyjednáváním. A myslíme si, že můžeme ten návrh podpořit při zítřejším hlasování. Drahý stínový zpravodaj EPP, děkuji vám za váš příspěvek. Chce ještě někdo vystoupit? Nikoli. Tím se dostáváme k bodu 10 našeho pořadu jednání. Měli bychom organizovat rozpravu, která by se týkala ústní otázky a dále návrhu usnesení. Obojí se vztahuje na budoucnost Evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Koordinátoři hovořili o této otázce během posledního zasedání ve Štrasburku. Je to bod 10 a 11 na pořadu jednání. Koordinátoři mě požádali, abych vám vylíčila, jaká je současná situace. Všichni si jistě pamatujete, že Karima Deli měla odpovědnost v této věci my jsme se tedy eh, zabývali touto otázkou, zvláště na období 2007-2012. Víte, že už byla přijata zpráva, kterou jsme podporovali, proto aby tato strategie mohla být opět obnovena. Nyní tedy vypršel termín a Evropská komise se snaží nějakým způsobem protlačit další vrstvy to znamená, nechce eh, zpracovávat tento bod tak, jak by měl být zpracován. A koordinátoři zmapovali tuto situaci a uvědomili si, že krize také ohrožuje eh, tu situaci, zvláště podmínky, za jakých pracující jsou ochotní pracovat, i pokud eh, se vystavují rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za těchto podmínek my jsme se domnívali, že by bylo vhodné vyslat určitý signál na plenárním zasedání, signál, který by byl krátký a přesný a co možná nejefektivnější. Z tohoto důvodu jsme vypracovali návrh k ústnímu zodpovězení. Ten návrh máte, tam se připomíná ten kontext, který jsem právě vylíčila a je to otázka na komisi, jakým způsobem bude dále sledovat tyto, toto jednání a veřejné slaďování přístupu. Mnozí z nás se domnívají, že je tady určitá snaha vyhnout se řešení této problematiky. My klademe tedy otázku ohledně existence překážek, které tady existují na cestě obnovení této strategie. Mnozí z nás si dovedou představit důvody těchto překážek, ale byli bychom rádi, kdyby komise se k tomu explicitně vyjádřila. Ve stejném duchu zde máme návrh usnesení. I tento návrh připomíná historické a právní pozadí přijetí této strategie a vyjadřuje znepokojení a lítost nad tím, že komise nechala projít eh, expiraci tohoto termínu a že signál, který Evropský parlament jasně uplatnil ve svém usnesení z 15. prosince 2011, že tento signál nebyl zaregistrován komisí. Ti z vás, kteří se neúčastnili jednání koordinátorů, tak by měli vědět, že koordinátoři si nepřejí znovu otevřít věcnou diskusi protože my se domníváme, že stanovisko Evropského parlamentu bylo již vyjednáno, bylo vypracováno během přijetí usnesení v prosinci 2011. Tady se jedná čistě o výstražný politický signál, abychom dali najevo, že se nedáme e, zmílit tím, co probíhá na úrovni komise. Eh, paní předsedkyně. To, co jsme tady slyšeli, eh, je věc, kterou už jsme eh, předtím souhlasili a určitě s tím i nadále souhlasíme. Otázka bezpečnosti a zdraví při práci v rámci naší eh, zodpovědnosti je oblastí, kde máme celé jasné kompetence na evropské úrovni a připravujeme legislativu, která je závazná pro všechny členské státy. Myslím si, že tady byly vyjádřeny určité obavy. Já nevím, jestli používám správný termín. Ale pokud tady budeme eh, eh, váhat, není to dobře. Myslím si, že bychom tyto obavy měli řešit. Vím, že momentálně eh, se nejedná o rozpravu o podstatě věci, ale mm, nevím proč. Slyšel jsem, že najednou bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a jak se zdá, většina z nich je spíše jazykové povahy. Ale my plně souhlasíme eh, s tím hlavním sdělením. Serkas a pak eh, Jean Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. I my souhlasíme s navrženým postupem. Předložili jsme několik drobnějších pozměňovacích návrhů, které se tedy týkaly pouze toho, aby ta otázka k ústnímu zodpovězení byla zasazena do správného kontextu, ale nemáme nic proti tomu, eh, abychom to eh, podrobně probrali. Jde o strategii eh, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musíme se nejprve zabývat tím, co se vlastně v jednotlivých evropských institucích aktuálně děje. Evropská komise nechybí pouze nyní, při našem dnešním jednání, ale i při jiných jednáních. Je zkrátka neviditelná a nechápe eh, se iniciativy, byť má určité eh, povinnosti právě v souvislosti s tímto tématem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uh, pokud se podíváme na program komise na tento týden, tak zjistíme, že v celé Evropské unii se neobjevují žádná sociální témata. Ani naše témata, ani žádná jiná sociální témata se v tomto týdnu neobjevují na programu komise. Není zkrátka možné, aby komise nebyla v sociální oblasti viditelná, eh, přítomná, protože z ústavního hlediska je povinna tak činit. Parlament reagoval, náš výbor reagoval a komise zkrátka nereagovala. Já si myslím, že eh, není možné, abychom eh, se o to snažili po zemi jako Evropský parlament. Ty argumenty, které zaznívají, jsou velmi chabé. To, co předkládá v těchto záležitostech i v jiných záležitostech komise je velmi chabé. A já si myslím, že bychom měli připomenout komisi, jaké má úkoly, jaké má povinnosti. To je velmi důležité pro nás, pro všechny a pro Evropu. Děkuji. Jean Lambert a pak Nadia Irš. Uh, thank you, President. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, my jsme byli velice pro aby ta otázka a usnesení bylo maximálně jednoduché a jasné. A Myslím, že to přesně v tom návrhu bylo, když byl vypracován eh, v první eh, verzi. A to je zcela určitě přístup, který my zaujmeme, až se bude o návrhu usnesení a ústní otázce hlasovat. A jak říkáte, my už jsme svoji práci odvedli z hlediska toho, co bychom chtěli, aby bylo zahrnuto v dalších eh, etapách strategie v oblasti zdraví a bezpečnosti. Je to spíše politická otázka, přesně kde jsou překážky, a kdo to blokuje a jak se to dá překonat. Čili to je linie, kterou my tady zaujímáme. Děkuji. Nadia Hirsch, Nadia Hirsch a pak bude hovořit zástupce komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to téma jsme probrali dostatečně podrobně. Byla k tomu předložila, předložena dobrá zpráva od kolegů z politické skupiny zelených. To znamená, že my jako parlament jsme připravili dobré výchozí body a je to dobrý nástroj, tak abychom položili otázku k ústnímu zodpovězení komisi a abychom se tedy ještě jednou věnovali návrhu usnesení. Pokud jde o to usnesení, tak nám se tedy ty návrhy eh, velmi líbily. My jako liberálové bychom v tom eh, nepřed, neprováděli žádné další změny, protože si myslíme, že vaše formulace, paní předsedí, předsedkyně byly velmi pregnantní a že tam jako liberálové nemusíme nic konkrétního dodávat protože by to mohlo celou záležitost spíše zředit nebo oslabit, pokud bychom do toho začlenovali další aspekty. Já si myslím, že tak, jak jste to předložila, je to v pořádku a rádi s tím souhlasíme. Nyní dám slovo paní Vatino z komise. Ne? Děkuji, paní předsedkyně. Aby nám vysvětlil, jak je možné, že tato strategie se neobjevuje. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl omluvit naši kolegyni, která měla problémy s vlakem z Lucemburku, nedorazila a dorazí odpoledne, kdy se bude účastnit projednávání legislativních otázek ohledně informovanosti pracujících. Bohužel komise k tomu nemá příliš moc co říci. Z faktického hlediska jste oznámila stanovisko Evropského parlamentu, připomněla jste, že komise pokračuje v konzultacích, dokončuje vyhodnocení předchozí strategie a že poté navrhneme sdělení. Zaregistroval jsem politický signál paní předsedkyně, který nám vysíláte, stejně jako vaši kolegové. Ale já si myslím, že odpověď, kterou požadujete, tak ta překračuje ty technické aspekty, o kterých jsem se zmínil. Musíme tedy počkat až do plenárního zasedání. Děkuji. Proto jsme zahájili tento postup ústního zodpovězení na plenárním zasedání protože v Evropském parlamentu jsme pro konzultace, pro dopadové studie, ale občas konstatujeme, že na úrovni kolegie ta konzultace je někdy určitým prostředkem pro to, aby se nedělalo nic. Zítra budeme hlasovat o této ústní otázce, o usnesení a pak vyzvu skupiny, aby vyvíjeli tlak na své členy tak, abychom mohli tuto otázku položit na plenárním zasedání. A tím se dostáváme k tomu horkému bodu tohoto dopoledne. Je to bod 12. Týká se pozměňovacích kompromisních návrhů, kterých je mnoho a jsou různé ohledně směrnice o vysílání pracovníků. Ale zpravodajka zde není, měla vystoupit v 11 hodin, takže předpokládám, že dorazí až v 11. Takže nyní přeruším naše zasedání až do 11. hodiny. Omlouvám se zvláště tlumočníkům, ale také kolegům.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 budeme se zabývat návrhem Nous allons examiner les amendements de compromis kompromisních pozměňovacích návrhů ohledně prosazování směrnice parlamentu a rady 9671 týkající se vysílání pracovníků. Předtím, než předám slovo zpravodajce, chtěla bych přivítat skupinu návštěvníků, kteří se k nám připojili. Jedná se o paní Čuver, která je náměstkyní ministra eh, zaměstnanosti Srbska a doprovází ji delegace. Jménem vás všech vítám tuto delegaci. Paní Liaslověcka, máte slovo, abyste nás seznámila s kompromisními pozměňovacími návrhy. Dobrý den, paní předsedkyně, já vám děkuji. Od února eh, jsme každý týden se scházeli se stěnovými zpravodaji a snažili jsme se přijít na kompromisní řešení. Jakožto zpravodajkyně jsem byla otevřená vůči návrhu, které předkládaly všechny politické skupiny. Jsou tedy rozdíly mezi eh, zprávou a mezi kompromisními návrhy, ale Podařilo se nám dospět k schodě. Více než 90% bylo pode, pod, po, podpořeno politickými skupinami a je to racionální a vyvážené řešení. A e, asi, e, měli jsme asi 800 pozměvacích návrhů, ale bohužel jsem nucená vás upozornit na způsob práce socialistické skupiny, protože když už skončila jednání, tak v uvozovkách předložili vlastní alternativní kompromisní řešení. Kromě toho, že socialistická skupina skupina dávno zdůraznila, že není schopna jít na kompromis. Navrhované změny do značné míry se opírají o dříve vypracované řešení, jsou k tomu ale připojené dodatky, nebo se tam eh, dodává slovo, které to radikálně mění. Ještě na posledním zasedání stříděnových zpravodajů jsem se snažila, abychom se společně domluvili, ale bohužel eh, socialisté odmítli pokračovat v jednáních. Máme asi tři článku a kontroverzní jsou tři 3, 3, 9, 12. Třetí článek, tam jsou dvě seznamy prve, které se budou hodnotit příslušnými orgány v případě kontroly. První odstavec. Tady eh, kontrolní orgány mají zapovinnost sledovat legálnou, eh, čili musí, eh, zda to vyslání bylo právně v pořádku. Národní orgány, které mají nejlepší zkušenosti, měly mít volbu, volnost volby, co budou chtít kontrolovat. A jenom ve třech zemích 20 zemích se to vysílání dělá ve velkém měřítku, jiné je to málo. Kompromis k třetímu článku obsahuje možnost, aby tady byly další další prvky a tady je také seznam prvků, které se mají, musí eh, se eh, zkontrolovat, aby nebyly falešná zaměstnanost. A prvně v, eh, v začátku v devátém článku byl uzavřený fakultativní seznam prvků, které je možné kontrolovat vůči těm zaměstnavatelům, kteří jsou v přijímacím státě. Seznam kontrolních prostředků je notifikace, pak zpřístupnění dokumentů a jejich překlady a také stanovení eh, jmenování eh, kontaktní osoby v přijímajícím státu. To, co navrhla eh, Evropská komise, tento seznam, tak to je důsledek rozsudku Evropského soudního dvora. K tomuhle článku jsme dostali hodně pozměňovacím návrhu a byly tady obtížná vyjednávání mezi politickými skupinami a nakonec je tady kompromis. Předpokládá se, že tady bude otevřený seznam těchto seznamů, těch těchto prostředků a že členské státy budou mít možnost používat další nástroje a informovat o nich Evropskou komise a další členské státy. Tyto nástroje musí být odůvodněné, to znamená, že mají sloužit proto, aby se eh, eh, eliminovaly prostě poštovní schránky, musí být uměrné vůči cíli. To znamená, aby se zjistilo, jestli je právně v pořádku skupi, eh, ta seznam musí být nediskriminační například vůči místním pracovníkům. Vzhledem k tomu, že kontrolní systémy v členských státech jsou velice rozdílné a záleží vždycky na specifice konkrétního pracovního trhu a počtu vysílaných pracovníků, příslušné orgány mají volnost volby nástrojů, které podle jejich hodnocení jsou nejúčinnější. Jestliže tady bude povinnost, aby se použili všechny čtyři, pak to bude nadměrné břemeno jak na Eh, zaměstnavatele, tak i na pracovní inspekce. A to potom zase omezí počet kontrol, protože inspektor bude muset věnovat daleko více času tomu, aby zkontroloval příliš mnoho dokumentů na jednom místě, což zase omezí eh, efektivitu boje proti nelegálním vysíláním. Eh, jde snad socialistům o toto řešení. Kompromisní text k 12. článku umožňuje členským státům, aby zavedli systém odpově- solidární odpovědnosti, ale na základě nediskriminace a až bude tak stejn, zajistá, zajištěna stejná ochrana práv i pro místní pracovníky. Jenom takovýto text může zajistit, že systém solidární odpovědnosti se nebude uplatňovat pouze vůči vysílaným pracovníkům texty v kompromisech, které ochraňují pracovníky. Kompromisy, které byly zpracovány e, spolu se stínovými pracovníky, zajistí příslušnou rovnováhu mezi, volbo, mezi volnou vo, svobodou e, dávat služby a ochranovat práva pracovníků. My chceme tady zlepšit e, situaci delegovaných vysílaných pracovníků. Pokud je o kontrolní opatření, třetí článek, seznam prvků, které mají pomoci příslušným orgánům ověřit si, zda daná firma není není jenom prostě fiktivní. A je tady také celá řada prvků, které mají pomoci zjistit, případy falešného eh, samozaměstnávání. Devátý článek umožňuje členským státům uplatňovat další kontrolní prostředky. To by mělo zajistit lepší ochranu práv pracovníků vzhledem k specifice konkrétních členských států. Přístup k informacím. To se eh, eh, často diskutovalo na našich schůzích. Kompromis k pátému článku zdůrazňuje práva pracovníků na informace a to nejenom na téma podmínek zaměstnanosti, činnosti, ale také postupu, jak se stěžovat na nepoctivé zaměstnavatele. Členské státy rovněž budou mít zapovinnost vytvořit kontaktní místa aby poskytovali rady a podporu. Další informace na ohledně práv bude přístupná na jedné celostátní internetové stránce v angličtině plus eh, v prac, a ne, prac, eh, eh, v jazyce daného pracovníka. Nechápu, proč socialisté vylučují možnost, aby tady byly transparentní informace a proč nepřipouštějí kromě jiných informačních zdrojů i použití jedného státního základního zdroje, což zajistí aktuální úplné informace o podmínkách pro zaměstnávání a o zaměstnavatelích a proč chtějí mít různé zdroje informací v různých zdrojích. To vytvoří jenom informační zmatek. Spolupráce mezi příslušnými orgány kompromis k šestému článku. Tady členské státy mají zapovinnost okamžitě si vyměňovat informace o vysílání veškeré odmítání postupovat, poskytovat informace příslušným orgánem zaznamená Evropská komise a bude to eh, sankcionovat. Navíc jsme dostali krátké termíny, v rámci kterých členské státy musí si vyměnit informace. Eh, článek 18. Tady eh, je eh, zmínka o systému IMI, tak, aby bylo možné rychle, přesně a rozhodně si vyměňovat informace a také prohlubovat spolupráci mezi pracovními inspektory, o což jde odborům. právo eh, eh, stěžovat a článek, kompromis k 11. článku. Tady se zprecizují eh, práva pracovníků, aby se stěžovali na nepoctivé zaměstnavatele a zároveň jim zajišťuje ochranu těm, kteří se obrátili na soud a také pracovníkům z třetích států. Navíc v jedenáctém článku členské státy mají povinnost vytvořit mechanismy, který umožní umožní pracovníkům, aby se ucházeli o příslušné dávky a to i ty, které nedostali, nedostávali eh, správně. Nevím, proč socialisté tady mají nejasné e, formulace, podle kterých e, odbory budou mít možnost jednat bez vědomosti pracovníka o to, aby dostal e, něco zpět, i když to, a proč je tady, a, pro, a, a proč budou mít, nebo kdo by měl právo to dostávat. Já si vůbec nejsem jistá, že to je způsob, jak chránit práva pracovníkům. Jakým nástrojem můžeme zajistit, že skutečně to, co mu náleží, ten pracovník, který má na to právo, také dostane. O to snad tady nejde. I pak jde o solidární odpovědnost. Kompromis k 12. článku zavazuje členské státy, které zavedou odpovědné, odpovědní, eh, odpo, eh, solidá, odpovědnou solidarizost, aby tady měli jednotný, eh, stejné zabezpečení i pro místní pracovníky. Směrnice o, o vysílání diskriminuje disk, pra, místní pracovníky. Není to tady tady uměrné, není to eh, odůvodněné. Praxe ukazuje, že to není žádný dokonalý nástroj a konec konců nezajistí, že příslušný pracovník dostane vše, na co má právo. A jenom to bude eh, obtížné to provádět. Ale přitom jsou tady hm, finanční sankce a to by se dotklo státního eh, rozpočtu. My chceme mít hm, přísnější sankce v, v rámci jednotlivých článků a to musí být i v E, spolupráci s odbory přeshraniční, e, vymáhání e, penalit, penalizací, kompromis k 16. článku přeshraniční vymáhání penalizací. Tady se vysvětluje v kompromisu, že členské státy mají závazek vymáhat dokonce ty penalizace, které v daném státě nejsou. Bude tady potom jistota, že nepoctiví lidé budou skutečně potrestáni. Socialisté mají tady spoustu zase rozpočtů sporu. A zavádí to právní chaos a my zrávně dneska potřebujeme právní jasnost. A proto také naprosto nechápu, proč se tady říká, že v některých případech, mám tedy dvě směrnice o vysílání pracovníků, že se nebudou vztahovat na vysílané pracovníky a v tom případě se mají uplatnit zásady, které budou přijaty mimo rámec takových těchto směrnic, což nechápu. Pokud jde o odbory, pak je těžké souhlasit se socialistickým návrhem, aby příslušným orgánem, kromě eh, pracovního inspektorátu, byly i odbory. Protože to by vedlo k situaci, kdyby odbory mohli získávat veškeré informace týkající se podnikatelů v rámci eh, výměny informací mezi zprávami a členskými státy. Budou možná, si provádět veškeré kontrolní inspekce a stanovit eh, penalizace a vymáhat jejich provádění v členském státu. To už je přímo vesmírný chaos. Nechápu také útak na agentury pro dočasné zaměstnávání, protože je jenom pár firm, které porušují zákony, desítky, stovky z nich zcela správně odvádějí činnost prvek, který přikazuje, aby pracovník byl zaměstnán předtím, než ho eh, eh, eh, ta firma vysílá, je nepřijatelný, protože často pracovníci jsou znajímáni právě kvůli tomu, že je třeba je vysílat. A to je naprosto v pořádku právně, konkrétně z hlediska těchto agentur pro prozatímní zaměstnávání, které jsou jedním z těch subjektů, které jsou k tomu vytvořené. Kdybychom na toto přistoupili, tak dejme tomu v členských státech, jako je Francie nebo Německo, ty tyto agentury by nemohly vysílat pracovníky a vysí, počet vysílaných pracovníků by se výrazně snížil. Pak kontaktní osoba. Podle mého hodnocení navrhované řešení eh, ze strany socialistů tady dává příliš široké pravomoce Kontaktní osoba eh, má, může podepisovat eh, ehm, hromadné kontrakty a vedlo by k tomu, že by tady vznikaly velké problémy co do obchodního práva, protože některá družstva mají konkrétní pravidla, kdo může takovéto kontrakty mít za celou firmu. Muselo by to znam, musel by to tedy dělat ten eh, předseda, ten hlavní představitel té firmy a pak je ale velká právní jistota, kdo tady bude konkrétní osoba osobou a vůbec by se to minulo s cílem, který sledovala Evropská komise. Velice si eh, cením angažovanosti odborníků v boji za lepší pracovní podmínky. Konkrétně u nás my vděčíme eh, odborům za změny, který, kterým došlo v roce 1990, ale tím více vyzývám k tomu, že než aby eh, tady byly obtě- zatěžováni správními závazky, aby se využili ty možnosti, které mají z hlediska znalostí, vyjednávání, aby byly opravdu důležitým aktérem. Pak by odbory byly naopak hlavním eh, aktérem eh, a opravdu by bylo možné řešit pracovní problémy na základě jejich znalostí a zkušeností. Vzhledem k obtížné situaci v radě je velice důležité, aby parlament přijal vyvážené stanovisko, které by bylo akceptovatelné většinou pro většinu členských států a společenských sociálních partnerů. Jsem přesvědčená, že naše kompromisy jsou přesně takováto řešení. A tím vám děkuji a očekávám na vaše připomínky. Děkuji, paní zpravodajko. Jako předsedkyně tohoto výboru bych pouze chtěla připomenout zlaté pravidlo parlamentního vyjednávání. Při vyjednávání ohledně legislativního základu, včetně situace, kdy se jedná o zprávu v prvním čtení, není dobré, pokud se předjímá přání rady my nejsme rada, my jsme eh, spoluzákonodárce. A jako takový musíme obhajovat stanovisko, které je stanoviskem Evropského parlamentu, který je přímo volen občany. To musí být naše vyjednávací stanovisko. Není na nás, abychom předjímali stanoviska jednotlivých členských států na radě. Omlouvám se, že toto připomínám v tomto stádiu diskuse ale připadá mi to být neopomenutelným pravidlem. A všichni lidé, kteří se již účastnili triálogu s radou, vědí, do jaké míry musíme mít novou vyjednávací pozici. Někdy dokonce musíme poněkud překročit tuto pozici z hlediska žádoucích cílů, protože nemůžeme být jakými si otroky této rady. Jsme spolu E, zákonodárci. Omlouvám se, že jsem toto připomněla, ale chtěla jsem tak zareagovat na vaše dlouhé vystoupení. Chtěla jsem připomenout tuto metodu a opravdu mi lpí na srdci, abychom toto uplatňovali jako Evropský parlament v tom prvním stádiu, kdy zaujímáme stanovisko, nemůžeme nějakým způsobem zohledňovat eh, přání členských států. My nezastupujeme tyto členské státy, ať už je jakákoliv země, která nás zvolila. Steve News a pak paní Irš. Thanks very much, Madam President, and uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také paní zpravodajce. Jsem paní zpravodajce vděčen za dlouhodobou práci, kterou věnovala této zprávě. Děkuji také všem stínovým zpravodajům. My jsme eh, v průběhu celého procesu dávali najevo, že jsme nespokojení tím, jak se vyvíjí ta diskuze, pokud jde o kompromisy, především o člán, pokud jde o články 3 mm, eh, a 9. Eh, bohužel se nám nepodařilo eh, dosáhnout dohody o těchto článcích 3, 9 a 12. My jsme proto předložili zvláštní pozměňovací návrhy, které se týkají eh, těchto článků. V průběhu vyjednávání jsme se snažili co možná nejjasněji stanovit naše pozice, představit eh, naši pozici, pokud jde o směrnici, o prosazování směrnice. Jde především o to, aby směrnice 9671 eh, o vysílání pracovníků byla řádným způsobem uplatňována, prosazována. To je ten vlastní smysl této směrnice. A eh, proto Eh, bychom se na něj měli upomenout a měli bychom se také mm, vzpomenout na rozsudky Evropského soudního dvora v této věci. Snažili jsme se tedy eh, o vytvoření co možná nejsilnějšího právního základu a bohužel eh, ta ten dokument vede k spíše k právní nejistotě než větší právní jistotě. To znamená, že situaci spíše zhoršuje než zlepšuje. Navrhujeme nový článek, eh, který má vyjasnit pozici tohoto dokumentu v rámci evropské legislativy. Je to článek 18. Snažili jsme se vyjasnit, co tady spadá pod veřejnou politiku, pokud jde o článek 310 eh, směrnice eh, z roku 1996. A jde také o rozsudky Evropského soudního dvora. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom to v této směrnici opletňování směrnice 9671 eh, zmínili. Pokud jde o článek 11, tak jsme tady zahrnuli jasnou formulaci, která eh, respektuje severský model. Samozřejmě, že eh, jsou tu určité potíže, eh, především pokud jde o případ Laval, který má skandinávský původ. A my jsme se snažili řešit otázky, které jsou s tím zpěty. E, v článku 3 jsme konstatovali, že to najímání pracovníků by nikdy nemělo sloužit k tomu účelu, že toho dotyčného pracovníka i hned vyšleme. To znamená, že je tu celá řada věcí, ve kterých se snažíme dosáhnout právní jistoty a proto jsme předložili příslušné pozměňovací návrhy. Pokud jde o ty články 3, 9 a 12, o ty sporné články. Domnívám se, že ten text, který jsme předložili, je velmi jasný. Článek 3 se snaží eh, zabránit obcházení a zneužívání této směrnice. Chceme jasné definice a chceme také stanovit eh, dopady toho, pokud bude tato směrnice zneužívána. Chtěli jsme, aby v článku 3 byl otevřený seznam v návrhu paní zpravodajky v tom kompromisním textu je otevřený seznam, ale potom je tam ještě nový odstavec v rámci článku 3, kde je doložka, že členské státy mohou tady uplatňovat další prvky, pokud jsou ospravedlnitelné, odůvodněné a nejsou diskriminační. Samozřejmě, že musí být nediskriminační, ale otázka zní, co to je to e, odůvodněné a přiměřené. Kdo rozhodne o tom, jestli jsou přiměřené a odůvodněné? Opět je to určitá právní nejistota, kterou tím vyjedná, eh, vytváříme. Eh, my tedy chceme otevřený seznam, ale ten v podstatě bude uzavřen. Eh, pojďme se podívat na to, jakým způsobem je ta přiměřenost někdy interpretována, jak úzkým způsobem je zásada přiměřenosti někdy interpretována. Proto je to velmi důležitá věc. Ve stejném odstavci eh, paní zpravodajka hovoří o tom, že je potřeba, aby tyto prvky byly veřejnosti k dispozici na jednotné národní stránce, webové stránce. To je prvek, které, který se objevuje v celé té diskuzi. Eh, já si myslím, že v ideálním světě těžko, ani v ideálním světě nedosáhneme situaci, kdy tady bude jedna jediná webová stránka, ale měli bychom trvat na tom, aby ty informace byly k dispozici co možná nejlepším způsobem, byť by to bylo na několika eh, různých eh, stránkách. My ku příkladu máme situaci federálních států, jako je Německo, a tam by ta jednotná webová stránka mohla působit potíže. Pokud jde o článek 9, tak tady je opět uh, Eh, rozdíl eh, ve věcech, které by národní inspektoři měli brát v potaz. My se snažíme představit rozumný přístup. Eh, dlouho jsme se zabývali tím, jestli v článku 9 má být slovíčko may nebo shall. A nakonec jsme se tedy rozhodli pro ten prvek zvážení. A Dále jsme se v, našem, v našich pozměňovacích eh, návrzích snažili eh, stanovit jasnou zodpovědnost pro eh, subdodavatele. Já doufám, že ten náš, to naše znění je jasné a že tak toho budou číst i ostatní kolegové. My těsně spolupracujeme s, Evropským, s Evropskou konferen, konfederací odborových svazů a musím říci, že právě etik podporuje náš koncept v článcích 3 a 9. E, to znamená, že jak odbory, tak e, svaz zaměstnavatelů souhlasí s naší pozicí. Dovolte mi, abych závěrem zmínil ještě jeden konkrétní bod, který zmínil pan Öry. E, pan Öry řekl, že Eh, chceme, aby tedy eh, bylo jasně stanoveno před začátkem práce, jestli eh, tedy se jedná o vyslání a hovořil také o tom, že potřebujeme určitou záruku. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Zabýval jsem se tím a zjistil jsem, že v původní směrnici, je to článek 3, 2 původní směrnice, tak tady je výjimka v této konkrétní věci. To znamená, že Týká se to tedy e, dobrovolné práce, která by byla vykonávána nad rámec směrnice o vysílání pracovníků. Tak to je všechno, paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji. Nadia Irš a pak Elizabeth No Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajce bylo tam mnoho zasedání, dlouhá zasedání, mnoho dokumentů na zasedání a skutečně byla to obrovská úloha, kterou jsme tady měli. Takže explicitní díky a chválu za tuto vykonanou práci. My jsme všichni věděli, že tady budou velké rozdíly každém případě na začátku. A také jsme věděli, že se musíme pohnout, pokud chceme vypracovat stanovisko Evropského parlamentu. A v tomto smyslu jsem zažila velkou ochotu ke kompromisům ze strany zpravodajky. I my liberálové jsme se výrazně posunuli v některých těch článcích jsme definovali červené linie, které se stávaly oranžovými a žlutými, tak abychom dospěli k společnému řešení, protože to je hlavní smysl kompromisu. Musím říci, že nyní je to možná pro mě poprvé, že zde máme dva odlišné kompromisy ze strany zpravodajky a ze strany SAD. O nich musíme tedy odděleně hlasovat. Možná už jsme to zažili v minulosti, ale já osobně eh, jsem to zažila poprvé, když tak dlouho jednáme, tak eh, vlastně tady jsme nakonec museli dospět těmto alternativním návrhům. Ale ta situace je taková, jaká je a já doufám, že se nám podaří přesto všechno zodpovědně hlasovat. Osobně musím říci za liberály, že pro nás je důležité, abychom tady měli evropský pracovní trh bez protekcionismu, ten nechceme podporovat. A v mnoha kompromisech se toto objevuje ze strany SAD. Samozřejmě vám jde o právní jistotu. Já bych to nazvala jako protekcionistické aspekty a překážky, kterým jsme právě chtěli zabránit, aby se jich nedalo využívat v budoucnosti. Proto ty kompromisní návrhy SAD nemůžeme podpořit. Hovořilo se o webových stránkách, to je také důležitá zážitost. Jasné je, že potřebujeme informace. Ty musí být korektní, ať už se šíří na národních webových, jednotných webových stránkách nebo v rámci jednotlivých členských států. To by mělo být ponecháno na vůli těchto států, ale minimálně bychom měli mít centrální homepage, kde bychom věděli, že najdeme ty nezbytné informace. Pak tady byla eh, jazyková otázka pro nás velmi důležitá, pro nás liberály. To byl skutečně důležitý bod, abychom chránili pracovníky, aby vůbec eh, rozuměli tomu, co v těch papírech je. A co se týče kontrol, tak tady je nezbytné, aby bylo přesně eh, jasné, o co tady jde tím jsme se také zabývali. Víme, že tady musí být určitá jazyková rozbrstevnost a angličtina by měla být obecně tedy používána. To je jeden bod, to znamená, pokud chceme jít směrem k evropskému pracovnímu trhu, tak musíme také přizpůsobit ty jednotlivé orgány. V článku 9 tady nemusím skrývat, že my bychom byli pro notifikaci Teď jsme tedy mohli akceptovat, když se podíváme na kompromis zpravodajky Inform in Advance. To je oslabená varianta. My tedy tak, tak to můžeme akceptovat jako liberálové, ale myslíme si, že i zde potřebujeme tuto otevřenost. Takže to je také bod, kde bychom mohli říci, že je nebezpečí, že se nestrefíme do toho správného cíle a že se bude jednat o protekcionismus. Článek 12. Tady myslím, že kompromis pravodajky je velmi dobrý. Členské státy mohou i nadále vlastně se zabývat Eh, solidární odpovědnosti. Samozřejmě obecná solidární odpovědnost je nezbytná, ale pokud chtějí, mohou to aplikovat, ale nemusí. My jsme jasně definovali cíle té solidární odpovědnosti. To znamená, že pracovníci musí dostat tu mzdu, musí mít eh, tedy sociální e, příspěvky a tak dále. Jakým způsobem k tomu cíli ty členské státy dospějí, to musí být na jejich rozhodnutí. Pro nás je důležité dosáhnout tohoto cíle. Co se týče kompromisu zpravodajky, tak můžeme je podpořit v tomto smyslu a doufáme, že zítra zažijeme dobrý závěr a že budeme moci takto přistoupit na jednání s radou. Ta jednání s radou nejsou jednoduchá, všichni víme, že i tam budou existovat velké rozdíly. Takže bylo by dobré, kdybychom zítra dospěli k jasnému stanovisku z hlediska našeho výboru a poté, podle mého názoru, by bylo možné přistoupit rovnou na to jednání, takže děkuji. Děkuji, Elizabeth Schroeder a pak Thomas Hendl. Ale, drazí kolegové, vy jste se zmínili o předložení kompromisu. Já vám pouze připomínám, že během důležitého předchozího hlasování na tomto výboru vaše skupina, vy sami, jste přispěli k tomu, že se předložili alternativní kompromisní návrhy ohledně celého hlasování. A víte, že zpravodajka také předložila kompromisy. Byla to paní Merko Stelo, která eh, zpracovávala zprávu o fondu pro nejchudší. Takže jde o to, abychom postupovali vstřícně. A není překvapivé, že u těchto problematik se objevují eh, velmi tedy neústupná stanoviska až do závěru. Nejdříve Elizabeth Schroeder a pak Thomas Handl. Děkuji. Poslední komentář mě nutí začít tím, že ta jednání byla skutečně konstruktivní. Konstruktivní ze strany paní zpravodajky, která vždycky byla ochotna určit, eh, přistoupit k určitým kompromisům a posunům. Až na to poslední jednání jsme měli společné kompromisy. Samozřejmě, že tam byly ty ožahavé body 3, 9 a 12, kde jsme tedy na posledním zasedání schody ne- nedosáhli a všichni, kteří přišli na to jednání a kteří dosud eh, vyjednávali, byli ochotni tyto poslední eh, tři problémy vyřešit a schválit eh, kompromisní návrhy. Bohužel se to ale nepodařilo, protože v tomto okamžiku se objevily alternativní kompromisní návrzy, návrhy, které s nikým nebyly probrány a projednány a které podle našeho názoru obsahují nedostatky. A nebylo o nich vyjednáváno. To znamená, že jsme neměli tu možnost kterou jsme navrhovali my jako zelení, to znamená eh, srovnat jedné kompromisní návrhy, druhé kompromisní návrhy a vyjednávat o tom, jestli bychom přeci jen nemohli dosáhnout společných kompromisních návrhů. A nemohli jsme se ani eh, domluvit na tom, že by eh, tady byl jeden kompromisní návrh ke každému článku. Takováto možnost neexistovala. A protože takováto možnost neexistovala, museli jsme se jako zelení rozhodnout, jak tady se zachováme v této extra extrémně složité situaci. Musím říci, že jsme setrvali na našem stanovisku, protože my jsme na počátku navrhli zelenou variantu směrnice o vysílání pracovníků, která obsahuje priority, které my jako zelení máme. Tato zelená verze směrnice byla pro nás takovým vodítkem v tom smyslu, jak tedy se máme postavit k dotyčnému kompromisu. E, cílem pro nás pro zelené bylo to, abychom měli řádně fungující legislativu a e, to v tom smyslu, že to bude legislativa, která bude účinná a která bude v praxi fungovat, která bude uplatňována. To znamená, že skutečnost, že máme otevřený vnitřní trh, tak e, vyžaduje, abychom měli jasnou legislativu, abychom měli jasná pravidla a k těmto jasným pravidlům pro nás zelené patří také ochrana práv zaměstnanců v rámci tohoto vnitřního trhu. To tedy podle našeho názoru byl ten centrální bod. Zároveň k tomu patří i to, že je naprosto jasné, že členské státy mají eh, v kompetenci to, že tedy Eh, budou kontrolovat dodržování minimálních norem v oblasti práv zaměstnanců. A kromě toho je důležité, aby tady ta kontrola probíhala svobodně, protože praxe bohužel ukázala, že pokud nebudeme tuto kontrolu eh, přizpůsobovat situaci, tak už to nebude mít účinek, nebude to účinné a to samozřejmě bude na úkor práv zaměstnanců a poškodí to také ochranu eh, těch nejslabších v situaci vysílání pracovníků. Proto jsme se domnívali, že v článku 3 potřebujeme mít dostatečný prostor, dostatečnou flexibilitu, tak abychom se mohli přizpůsobit aktuální situaci. Pouze tehdy budeme schopni mít účinnou legislativu. A dotyčná směrnice bude účinná. Byli jsme tedy jasně a vehementně proti tomu, aby se touto směrnicí změnila původní směrnice a aby eh, se také měnilo rozdělení kompetencí, které je dáno smlouvou, kdy tady tyto věci jsou eh, v kompetenci členských států, tak aby novou kompetenci tu najednou měla Evropská komise. To jsou tady premisy na kterých i nadále trváme a oni se opírají další kompromisní návrhy. My jsme všechno slovo za slovem eh, prověřili a snažili jsme se Eh, zamyslet také nad tím, jaké by to měly do, mělo dopady při uplatňování této legislativy. Podle toho se budeme chovat při hlasování a podle toho jsme se také rozhodli eh, o tom, jaké kompromisní návrhy budeme podporovat. Jednání zatím neskončila. Získala jsem z toho dojem, že k určitému posunu ještě může dojít. A je velmi důležité to zmínit, protože právě u těchto obtížných, ožehavých článků, jako, jako příkladu článek 9, eh, je na, jednou, na jedné straně požadavek mít tu otevřený seznam a stanovit e, povinnosti, protože e, by se mohlo stát, že právě ty povinnosti by mohly vést k uzavření toho seznamu a e, já na rozdíl od pana Juse si myslím, že šel, slovičko šel se tu nehodí. Článek 9 bezprostředně souvisí s rozdělením kompetencí mezi komisí a členskými státy a pokud tedy bude i nadále a jde také o to, jestli bude i nadále platit článek 5 původní směrnice. Takto to je stanoveno v současné verzi Danoty, paní zpravodajky. Pokud tam bude in advance a pokud tedy nebudou Eh, se členské státy dozvídat o tom, co se děje v jiných členských státech, což je v podstatě smysl podle mého názoru původního článku 4 eh, směrnice a také to odpovídá původnímu návrhu Danuty a já s tím souhlasím, ale v okamžiku, kdy se tam dostane in advance, tak vytvoříme z právního hlediska velmi komplikovanou situaci. V tuto chvíli totiž nebude vůbec jasné, co se stane, pokud členský stát eh, do jaké míry tedy eh, stát musí eh, v případě kontrol reagovat. Myslím si, že tady vytváříme právní nejistotu a mezery v zákoně. Musíme se také zamyslet nad slovičkom without delay, což je tedy stanoveno v té původní směrnici. Já si myslím, že to může fungovat velmi dobře a že členské státy jsou na základě tohoto článku povinny předávat nutné informace tak, aby ostatní členské státy věděly, co se děje a aby i komise ehm, mohla převzít svoji koordinační roli, kterou má sehrávat. Nicméně další rolí komise ehm, Další role komise by podle mého názoru neměla smysl. A je to ta klíčová otázka, kterou tu před sebou máme, protože podle mého názoru je toto rozhodující, co ehm, v posledku rozhodne o tom, jak naše politická skupina bude hlasovat. Uh, Eh, to jsem k tomu chtěla říci. Věnovala jsem tomu trochu více času, protože pro nás je to ústřední otázka. Pokud jde o článek 3, tak se nám více líbí eh, znění, které navrhuje paní zpravodajka, protože je lepší a protože je to tedy eh, lepší návrh lepší legislativy, jasnější legislativy. Líbí se nám to víc než příslušná alternativa, proto budeme tedy souhlasit se změní paní zpravodajky, protože ten alternativní eh, návrh má určité nedostatky. Pokud je o článek 12, tak pro nás je to politická otázka. Pro naši frakci je to otázka politické povahy. Eh, musím říct, že během jednání došlo k jasnému posunu. Paní zpravodajka se snažila o flexibilitu, nicméně pokud v tuto chvíli musím politicky rozhodnout o tom, která legislativa je lepší, tak potom je podle mě lepší, když eh, se to nebude týkat pouze první fáze obecné zodpovědnosti, ale všech dalších fází. To je tedy to rozhodující, podle čeho se eh, budeme chovat. Ještě jednou tedy říkám, že návrh paní zpravodajky je lepší. My jsme o něm společně vyjednávali. Je to lepší než to, co navrhla komise. Je to významně lepší a my se podle toho budeme chovat při hlasování. Obecně vzato si tedy myslím, že zítra to bude velmi chaotické hlasování a je to škoda. Nicméně na závěr mi dovolte, abych ještě jednou zdůraznila, že to není dáno paní zpravodajkou, protože ta učinila všechno pro to, co bylo v jejich silách, aby to hlasování dopadlo dobře. Děkuji. Um, Thomas Handel. A pak budou hovořit řečníci, kteří jsou stínovými zpravodaji. Tomáš Handel, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poukázat na to, že tuto směrnici musíme dělat tehdy, pokud chceme posílit práva pracovníky a pokud jsme konstatovali, že s dosavadní směrnicí to nebylo v pořádku. Takže je dogmatem, když se říká, nesmí to být lepší než ta původní směrnice. To, co předložila komise, je zhoršení situace zaměstnanců a také kompromisy, které jsou výsledkem dlouhého jednání, jsou pro nás nedostatečné v této souvislosti. Já bych se chtěl omezit na tři body, vzhledem tomu, že nemáme moc času. Za prvé v souvislosti s odstavcem 3. To, co souvisí s římskou smlouvou. To, co je zde předloženo, je nejasné podle mého názoru. Není nám jasné, jak tento poměr má být vytvořen, zvláště z hlediska Římu 2, to znamená hostitelská země bude používat svoje legislativy. Ovšem tady jsou určité mezery, protože eh, výsledky kolektivního jednání tam nejsou, takže tato otázka je nedostatečně zpracována, zvláště eh, pokud vlastně ty důkazy eh, musí přinášet právě tento stát. Velice často je to tak, že ten pracovník na základě současné situace není schopen vlastně toto průkazní nebo důkazní břemeno provést. Takže tady by to obrácení bylo smysluplné. Teď článek 9. Od začátku nám bylo jasné, že jsme proti notifikaci. Teď se to zjevně změnilo, pro nás je to nepostačující. My jsme tady pro otevřený seznam, protože pouze ten otevřený e, seznam může nějakým způsobem mapovat také vývoj budoucnosti na tomto trhu práce, také v členských státech. My jako zákonodárci víme, že budeme eh, muset pracovat na dalších, dalších nařízeních. Víte, že tady mohou vzniknout nově příležitosti pro obcházení. Proto bychom se měli postarat o to, aby tyto kontrolní mechanismy byly lépe přizpůsobovány v rámci členských států. Takže nejasné pojmy jako přiměřeně nebo bez diskriminace, tyto pojmy mi připadají nepostačující v této souvislosti. Generální ručení nebo odpovědnost. Já si myslím, že toto mělo být oslabeno i pěkné názvy a různé deklarace nejsou v podstatě nepostačující pro tyto podniky. My bychom to měli posílit, nemělo by to zůstat v tak nejasné poloze, vzhledem k tomu, že v budoucnosti může být ještě vývoj. Takže používání existující eh, odpovědnosti, tak jak je to stanoveno, nám připadá nebezpečné. Kompromisy S a D jsou nám bližší než kompromisy pravodajky a podle toho budeme zítra hlasovat. A poslední věc, ta se týká zprostředkování kompromisu a pozměňovacích návrhů. Jeden článek z naší strany prostě se ztratil, ale po jednání se sekretariátem tak to bude ještě dodáno, je to MM3, je to vlastně článek 12, který je předmětem tohoto návrhu. My jsme to podali ve lhůtě, ale prostě se může stát, že se to nějakým způsobem ztratí. Takže jenom chci informovat, že ještě z naší strany se tady něco objeví. Srdečné díky. Takže nyní se dostáváme k těm dalším řečníkům. Poprosím řečníky, aby se pokusili být kratší než stínový eh, zpravodaj. Takže Saria a Tomas Mann. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já budu hovořit eh, v mateřštině, protože tentokrát je to možné a děkuji za to sekretariátu. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a také stínovým zpravodajcům, zpravodajům, protože opravdu měsíce se snažili dopracovat se společného stanoviska. A proto je věru politování hodné, že během posledních týdnů se ukázalo, že tady najednou jsou dva soubory kompromisních návrhů, o kterých se bude zítra pracovat. Myslím si, že to vysílá nesprávný signál za situace, kdy naše společná představa v tomto výboru je taková, že provádění eh, směrnice o vysílání pracovníků je třeba zlepšit. A to zejména k tomu, že dochází k obcházení jejich ustanovení a že jsou tady případy zneužívání. Za prvé eh, čtvrtý a pátý článek o právu na informace a o správní spolupráce 6, 7 a 8 já opravdu doufám a upřímně si přeji, aby se nám v, v noci bylo dopadlo, podařilo najít kompromis. Přece mluvíme o správním postupu, o právu na informace. To přece nemůže být tak strašně politická věc. A stínoví zpravodajové tady dávají články 9, 3, 9 a 12, jako ty, to jsou ty horké brambory, na kterých to celé vázne. Trojka, zneužívání a obcházení ustanovení. Myslím si, že je důležité, aby se e, pravdivost vysílání posuzovala holisticky. A proto jako jedinou možnou cestu vpřed vidím otevřený seznam, tak jak to právě řekla paní zpravodajka. V této etapě bych chtěla zdůraznit, že Výbor tady hovořil o těch eh, fiktivních společnostech, které fungují jenom pomocí eh, mailboxu a um, tedy ne, ne, nepoctivé podnikání. Pak jsou tady národní kontroly. Tady je důležité ponechat ten seznam otevřený, protože je důležité, aby vnitrostátní správní orgány mohly používat různé způsoby, jak zjistit, zda eh, ta, se jedná o skutečné vyslání pracovníka a mělo by to být odůvodněné, úměrné a nediskriminační. Výklad těchto slov nicméně vzbudil jisté obavy. A myslím si, že bychom měli eh, mít tady jistotu co do jejich výkladu. Mělo by to být jasné. Národní zprávy, národní administrativy by se měly chovat stejně vůči národním podnikům a také těm, kteří jsou z jiných zemí. A jinými slovy, by tady neměl být rozdíl v tom, jak se zachází s těmi zahraničními a místními, e, místně usazenými podniky. Jinak by to totiž bylo protekcionistický a pak vlastně by to byla určitá sázka do loterie. Zda ty národní eh, ustanovení jsou anebo nejsou diskriminační. Nakonec článek 12. Myslím, že už se blížíme eh, do finiše a že už se trochu změnil ten kompromis. Ale máme tady 27 členských států, záhyjek bude 28 a pouze některé mají zapracováno určitou odpovědnost ručení u podniků, které mají vysílané pracovníky. A proto tedy dávám přednost tomuto řešení a je to cesta vpřed. Děkuji. Děkuji, Tomas Mann a pak Richard Falber. Takže, jaké tady mám další řečníky? Thomas Mann, Richard Falber, Čaba Öry. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Ne? Dobře. Tomas Mann má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy zažíváme obtížné situace. Každý je rád oblíben, Každý je spokojen, když se může říct, je to jasná linie. Sáry se snažila a další. Ale my tady nemáme jasnou linii. A čím to je? Ta jasná linie není možná, protože i v rámci jednotlivých skupin máme různá stanoviska. Nadia Hirsch, já s tebou naprosto souhlasím, ale když říká, že jsou to snahy o protekcionismus, já je tam nevidím. My chceme zajistit, aby bylo možné zodpovědně pracovat, aby tady byly stejné podmínky, přijímací, vysílací stát a tam, kde ta práce musí být vykonávat. To je ta hlavní myšlenka. Takže chci výslovně poděkovat všem stínovým zpravodajům. Já jsem hovořil s Danutou a se stínovými zpravodaji a chtěl se vědět, zda půjdeme tím společným směrem či nikoliv. A pokud Elizabeth řekla na závěr, obávám se chaotického hlasování zítra, tak se k tomu musím připomen- eh, připojit. Milá Pervanche, není tady nějaká možnost, Nebylo by lepší, kdybychom řekli, že to odložíme ještě celé? Proč? Tady jsou tak naprosto odlišná stanoviska. Měli jsme společné tiskové konference, ještě jsme zažili společné změny, ale je tady obrovské množství společných jednání, které jsme měli. Ale pokud máme Eh, alternativní kompromisy A a B vidím, že SAD například navrhly 3A, že členské státy mohou používat další kritéria, která považují za nezbytná, za předpokladu, že ne, nedochází k diskriminaci. S tím mohu souhlasit na rozdíl od stanoviska, kde se říká, které musí být potvrzeny příslušnými orgány. A tak to jde dál. Já jsem rád, že Danuta řekla, že chceme teď se zbavit té možnosti notifikace, dali jsme tam informaci a to je velký rozhodující krok. Také sdílím stanovisko zelených Elizabeth, kdy řekla, eh, notifikace mm, nahradit informaci, OK, ale musí tam být tedy otevřený seznam, ale pokud je tam in advance, tak to všechno padá. Ale to je naprosto odlišné. My máme úplně jiné zkušenosti v členských státech a to musíme mít na paměti. Já si myslím, že je nesmírně uh, důležité říci, že musíme zabránit těmto falešným signálům. Nedalo by se prostě ještě se snažit v tom společném duchu o výsledky. Možná bychom si ve větším rámci mohli ještě sednout a jednat. Až do posud, podle mé zkušenosti, jsme říkali, že chceme skutečně zabránit tomuto typu hlasování kde jsme rozděleni. Někdy to jindy nejde, ale ta základní myšlenka je společná. U článku 12 například solidární odpovědnost, když se podívám na německou odpovědnost a porovnám to s návrhem, není to kompatibilní, to prostě nemůžeme dát dohromady. Já jsem proto, aby členské státy udělali maximum pro to, aby to vyřešili. My máme opravdu členské státy, které nechtějí žádné řešení a abychom toto změnili, potřebujeme společný postup. A přístupy SD tady existují, ale vidím také, že u jiných kompromisů to není. Můžeme tomu rozumět? rozumět? jsme opravdu velice rozdělení u těchto různých stanovisek. Neměli bychom si spíše říci, že využijeme této příležitost. V každém případě to má být rozhodnuto parlamentem až v září. Neměli bychom vypracovat ještě jiný přístup a e, vít tedy z těch e, stanovisek, která jsou ovlivněna dobrou vůli. Já bych byl rád, kdybychom tímto způsobem postupovali. Vidím, že Pervamoš tak nějak e, kroutí hlavou to byl jenom pokus říci, možná bychom tuto bojovnou linii A a B mohli odstranit. Já se opravdu obávám toho chaotického hlasování, jako tom hovořila Elizabeth. Nebylo by vhodné, kdyby se zítra toto konalo. Nebylo by možné tomu zabránit. Drazí kolegové, protože apelujete na moji odpovědnost jako předsedkyně výboru, odpovím okamžitě. A děkuji vám že jako místo předseda výboru jste se snažil zajistit efektivitu naší práce. Já bych chtěla pouze připomenout kolegům, že když se podívám na pole působnosti našeho výboru, tak od prvního dne, kdy pan Barozo byl zvolen v rámci druhého mandátu, od tohoto prvního dne se objevily dvě důležité problematiky, které spadly do kompetence našeho výboru. Ta první záležitost byla vymezena Evropskou komizí, eh, ale byla spožděna, protože uváděla, že je nutné provádět konzultace se sociálními partnery. To byla směrnice ohledně pracovní doby. My jsme tedy dokončili ten mandát bez této směrnice o pracovní době. Pan Barozo byl zvolen a sice s jedním závazkem, který byl popírán už na začátku. polaval Viking, judikátech některé členské státy a někteří evropští poslanci a některé politické skupiny chtěli revidovat směrnici. Jiní chtěli výkladovou směrnici. A to byl hlavní bod diskuse kolem volby pana předsedy Baroza. Ten se angažoval a patřilo to k těm silným prvkům jeho kandidatury. Výrazně se angažoval z hlediska interpretace této směrnice o vysílání pracovníků. Nyní nás dělí rok od konce našeho mandátu. Diskuse mezi stínovými zpravodaji, což je dosti neotevřená diskuse, protože členové výboru se toho neúčastní. Tato diskuse mezi stínovými zpravodaji probíhá už celé měsíce. Nemám tady přesný výčet počtu těch eh, zasedání eh, stínových zpravodajů, ale vím, že jich bylo hodně. A zápisy, které jsem měla eh, ze zasedání těchto stínových zpravodajů, mi ukázaly, že to nebylo příliš efektivní. Pokud se tak dlouho scházíte a výsledkem je, že tady neexistuje dohoda, tak to znamená, že se hodně hovoří, ale žádný kompromis se tady neprofiluje. To znamená, že jsou tady rozdílná stanoviska. A já znám ty vyjednávací taktiky. Já jsem jako vy, drazí kolegové. Mám už určitou zkušenost. A znám taktiky spožďování. Evropská komise prokázala, že je expertem této oblasti, zvláště v sociální oblasti. Nebylo by dobré, kdyby nás obvinovali ze stejných postupů. A pokud chceme mít jakousi šanci, že do konce legislativního období se nám podaří dokončit tento text, měli bychom dodržet harmonogram. Několikrát na žádost zpravodajky, na žádost mé skupiny jsem akceptovala spoždění. A nyní je to už ukončeno. Není možné tak pokračovat. v mojí skupině tomu tak bylo. Už to bylo několikrát a nikde není napsáno v jednacím řádu parlamentu, že než se bude hlasovat na plenárním zasedání výboru, že je třeba dospět ke konsensu. Pokud jsou tady neschody, no tak prostě tady ta neschoda je. Ale já se nechci dostat do takové situace, kdy by nebylo stanovisko a kdybychom nemohli zahájit diskuse eh, s radou. O to jde. A neříkejte mi, že potřebujete ještě den navíc. Teď už ten harmonogram zkrátka bude platit a hlasovat se zítra bude. Pan Richard Falber a pak Čaba Ury. a děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni, se výrazně nezlepší. Překvapuje mě agresivita zpravodajky, se kterou odsuzuje jakýkoliv návrh, který vzejde od socialistů nebo od odboru. Kdyby nebylo socialistů a odborů, tak bylo Polsko tam, kde bylo. A kdyby nebylo socialistů a odborů, tak nemáme evropský sociální model, který teď je všude napadán. Každý může mít jiný názor, ale vy nemáte právo každý návrh socialistů odsuzovat jako nesmyslný, jako návrh, který vnese chaos. O co jde? Jde o to, abychom zabránili sociálnímu dumpingu. Já pocházím ze země, Česká republika, kde vládne mafiánský kapitalismus. Myslím si, že v bývalých socialistických zemích to není jiné. A ten předpis, ať je jakýkoliv, se bude obcházet. Co bylo hlavní, co nás tak rozlobilo? Rozhodnutí soudu, který řekl, že švédští odboráři nepostupovali správně, když obklíčili školu a nepustili tam ty dělníky, které tam, kteří tam přijeli z jiné země. Jakým právem dosud vždycky posuzovalo míru toho, co odbory dělají dobře nebo špatně, Mezinárodní organizace práce. Ta říkala, jestli ano nebo ne, co odbory smí a nesmí. Je pochopitelné, že se odboráři bojí. Dosáhli v těch starých členských zemích určité úrovně platové a ochrany a nechtějí, aby jim to lidé kteří žijou v podmínkách daleko horších, berou daleko méně peněz, kazili tím, že budou za každou cenu, myslím, mzdovou, dělat v libovolné zemi. To je prostě praxe. Takže já bych byl rád, ať to dopadne, jak to dopadne, abychom se k sobě chovali slušně a nenapadali se. Což vy soustavně děláte. A na každou námitku řeknete, že už to tam v té směrnici je ta směrnice je nepřehledná, to, co jste udělala, je nepřehledné a nepomůže to. A úplně na závěr chci říct, kdykoliv se snažíme ve výboru pro zaměstnanost vymyslet něco, co by mělo prospět všem pracujícím ve všech členských státech, tak členské země začnou křičet subsidiarita, tradice a nepovede se vůbec nic. Proto se vymyslelo Open Method of Coordination, což je taky k ničemu. Nedělejme si tedy iluze. Čabauri, eh, est-ce encore des demandes d'intervention Mám uzavřít už seznam řečníků, já bych se k tomu také chtěla vyjádřit. Nikdo se již nehlásí? Dobře, takže je to ukončeno. Čaba má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nechtěl opakovat to, co už říkali předřečnice, jenom několik poznámek obecného rázu. Já jsem přesvědčen, že není důvod, proč bychom měli na sebe ukazovat prstem. Já bych řekl, že hlavní problém spočívá v tom, že jsou tady hodně vzdálená stanoviska. Nejenom mezi politickými skupinami, ale jak tady zdůraznil Tomas. Slyšíte? Uh, aha, je třeba stisknout tlačítko. Takže já se vrátím na začátek. Říkám, že bychom neměli na sebe ukazovat prstem. Zkrátka jsou situace a záležitosti, u kterých existuje velice nápadná a přetrvávající vzdálenost mezi našimi stanovisky. Jsou hodně se rozcházejí. A navíc tyto rozdíly to nejsou nutně rozdíly mezi politickými skupinami, ale i v jejich rámci nebo mezi státy. Člověk z toho má někdy dojem, že je to rozpor mezi západem a východem, ale já si nemyslím, že je tomu tak. Když ale hovoříme o mobilitě vysílených pracovníků a vůbec o jejich vysílání, tak eh, pokud se jedná o tyto přesuny v, v západní Evropě nebo mezi západní a východní Evropou, tak potom vznikají obavy ze sociálního dumpingu a musíme tomu postavit nějakou protiváhu. Já si myslím, že Danuta opravdu odvedla velkou práci na této právě zkoušela všechno možné. E, nenechala nic, žádný kámen nenechala na místě ve snaze e, zblížit ta velice rozdílná stanoviska a dosáhnout kompromisu ale někdy, když se člověk snaží o kompromis, tak je těžké, aby z toho byla zcela jednoznačná stanoviska nakonec. Ta jsou na začátku. A my ale vidíme, že tady je spousta dobré vůle. My jsme se snažili formulovat, přeformulovat, přeformulovávat kompromisy, proto jsou asi poněkud méně jasné, než by tomu jinak bylo. A e, paní předsedkyně řekla, že hlasování se nebude odkládat. Ale podívejte se, co říkal Tomas. Já souhlasím, že nemusíme eh, se starat o to, co chce rada, že musíme na, přijít vlastním stanoviskom, ale na druhé straně zjedu budeme jednat. A když například mluvíme o fondu pro ty nejchudší, máme určitá očekávání, která ještě nemá hotové stanovisko. A víme taky, že na zasedání EXCO třeba dojde k pokroku, ale e, nedopracujeme se e, vysíla, e, společného stanoviska bez jednání o vysílaných pracovnicích. Víme, že rada ještě není připravena. To neznamená, že zohledňujeme jejich stanovisko. Ne, ale je to součást eh, takového rozumného přístupu jak se chceme k té věci postavit. Jak jsem říkal, já nechci zabíhat do podrobností, ale pořád tady eh, se zmiňovaly články 3, 9 a 12. Ty eh, evidentně eh, vyvolaly eh, největší diskusy a právě u nich jsou stanoviska velice rozdílná. A vlastně tady jsou také národní hlediska. Já nemám pocit, že by tady byly nějaké velké rozpory, ale prostě pokud je o to řešení, ke kterému bychom měli přijít, Někdy se do toho vkládá, vkrádá prostě mm, zdržení. Každý, kdo studoval práva, tak ví, jak těžké je někdy dělat změny. Ale pokud budeme upírat um, zvláštní postavu právní, postav, povahu právních standardů, pak vytvoříme chaos, zmatek. Samozřejmě, že tady může být velký eh, rozchod vůči eh, skutečnosti, ale taková je prostě podstata věci, s kterou máme tady co dělat. Jak už jsem říkal, právě e, ten článek 9 je velice důležitý protože e, jinak by bylo možné, aby e, se házely klacky pod nohy těm, kde se budou snažit odvádět svoji práci. A myslím si, že to by se dalo pak dělat kdykoliv a to by rozhodně některé nepřispělo k lepší právní uh, jistotě. A určitě není náhoda, že Danuta se tolik snaží o kompromisy, ale zase ty věci není schopna dotáhnout až tak daleko. Já velice, Richarde, vás si cením a respektuji váš názor, ale to není otázka toho, zda zpravodajka podporuje nebo nepodporuje návrhy, které přicházejí od odboru. My tady nehovoříme o tom, že by odbory měly mít pravomoce jak podobné těm, které mají úřady. My hovoříme tady o určitých stranách, které spolu spolupracují, o účastnících, kteří spolu spolupracují. E, nemusíme se třeba úplně dohodnout e, ohledně toho, co se týká veřejných příslušných orgánů, ale každopádně nesmíme nikomu stranit. Musíme být nestraní, musíme být objektivní, proto si myslím, že bychom neměli přehánět. A je tady e, pár kompromisních baliků a pokud paní předsedkyně si myslíte, že stanoviska jsou natolik rozdílá, že není vůbec šance, že bychom se nějak v nich zblížili, pak co s tím máme dělat, co si s tím počneme? Eh, ohledně hlasování. Možná, že přece jenom bychom si měli dát trochu času, možná by stálo času za to přece jenom to hlasování o něco odložit a možná, že opravdu by to bylo dobré. Já bych chtěl každopádně paní zpravodajce poděksa za pravdu eh, herkulovské úsilí my jsme se také zabývali směrnicí o pracovní době, na to bychom také nesměli zapomínat. A samozřejmě, že nemůžeme prostě říkat jenom, že komise může za to, že e, se nekoná pokrok. Když hovoříme o e, tom, že někdo není ochoten některá ustupovat ze svého stanoviska, pak eh, možná se dotýkáme i věcí, které už jdou za právní rámec, ale každopádně eh, bychom byli hodně daleko od kompromisu. A tak tomu bylo i před pěti lety. Ale v posledu musíme vzít v úvahu práva pracovníků a ta je třeba ctít. Děkuji. Alejandro Pan Serkas. 30 eh, vteřin, paní předsedkyně. Hovořil se o tom, zda hlasovat či nehlasovat. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit, jaká je pozice socialistů. My jsme žádali paní předsedky několikrát, aby se odložilo hlasování. Ale teď jsme měli poslední možnost dospět k dohodě. Nepodařilo se to, musíme mít úctu vůči nám samotným a také vůči radě. Budeme hlasovat, Demokracie je možnost jednat a máme i čas na přijetí rozhodnutí. Nechceme tady líčit eh, postupy, které používá komise. V určitý okamžik parlament se musí vyjádřit a ten, který získá většinu, tak vyhraje. Děkuji. Já za sebe bych chtěla vyjádřit několik věcných připomínek. Ta první se týká toho, co jde u této směrnice. Čaba Öry řekl, že se nejedná o to, abychom vytvářeli překážky pro vysílání pracovníků. Nesmíme zapomenout na to, co je předmětem této směrnice. Tato směrnice má umožnit dočasné vysílání pracovníků v rámci konkrétního poskytnutí služby. A pokud bychom měli revidovat výklad této směrnice dnes, tak by to bylo proto, že toto vysílání pro jednu službu, poskytnutí určité služby, v současnosti dochází k obcházení té, tohoto předmětu směrnice, protože je tady permanentní mobilita. To destabilizuje trh práce země, kam jsou tito pracovníci vysíláni. A to způsobuje, že celý evropský sociální model je zranitelný. Tudíž je normální, že jsme věnovali tolik času této záležitosti. Ale jako výbor zaměstnanosti se musíme zhostit odpovědnosti z hlediska této směrnice a jejího nejenom sociálního, ale také politického dopadu. Teď k hlasování. Hlasování proběhne zítra. To znamená, že máme 24 hodin k dispozici, pokud je zde snaha zblížit stanoviska, ale hlasovat se bude zítra. A teď otázka, zda máme vyčkat či nikoliv na radu. Já jsem vám řekla, že všechna schémata jsou možná. Existují situace, kde parlament hlasuje až po radě. Jsou situace, kde parlament hlasuje s velkým předstihem před radou. Každá instituce má svoji samostatnost, svůj rytmus. Náš rytmus byl seriózní. Měli jsme zasedání stínových zpravodajů a myslím si, že tato jednání byla dlouhá, hutná, s mnoha argumenty, každý se mohl vyjadřovat. Takže argument, podle kterého tady něco chceme uspíšit, tento argument není přípustný a jako zákonodárce máme svoji autonomii. Pak jsem si vyslechla zpravodajku, Teď už nehovořím jako předsedkyně výboru, ale jako členka socialistické skupiny. Drahá zpravodajko, vy jste řekla, že socialisté navrhli volné zastoupení eh, pracujících bez jejich svolení. Já jsem jako ostatní byla ve Flamanville a tam jsem viděla, jaká je situace polských pracovníků měli pracovní smlouvu v angličtině na jedné stránce, nemohli to přečíst a neměli žádné zastoupení. A také jsem zažila podmínky, v kterých infiné mohli být tedy zastoupeni. A vím, jak byli rádi, že měli malou nevládní organizaci, že měli někoho, kdo trochu mluvil polsky v této nevládní organizaci a mohl si vyslechnout jejich očekávání. Co se týče jejich výpisu mzdy, tak tam vůbec nevěděli, o co jde. Takže zastoupení tam bylo velmi pochybené a zastoupení zvláště vysílaných pracovníků je zásadní otázka. A pro mě ta formulace, která je v kompromisu socialistů, to je prostě absolutně zásadní otázka. Všechno, co je v chartě, ohledně práva na zastoupení pracujících, ohledně sociálních práv. To tady neexistuje. My musíme zajistit reálná práva. A pokud chceme zajistit reálné právo pracujících na zastoupení, pak musíme přistoupit na tento pozměňovací návrh socialistů. Druhá věcná připomínka. Já lituji a říkám to na adresu obou skupin, Lituji, že tedy solidární odpovědnost těch návrzích obou skupin nefiguruje. A opravdu toho lituji, protože v původním návrhu komise byl velmi zajímavý příspěvek z tohoto hlediska. A bylo to velmi důležité. A teď vidím, že během průběhu našeho jednání eh, ta naše snaha po kompromisu vlastně vedla k tomu, že to solidární, solidární odpovědnost vlastně vymizela. Přitom to je jasná představa, kterou potřebujeme právě na trhu práce. Takže říkám, že lituji, že to už není v textu. A nakonec poslední úvaha, která opakuji, je tak trošku okrajová, protože to podstatné už bylo projednáno v rámci těchto diskusí. Týká se to jazyků drahá kolegyně Naďo Irš. Jsem překvapena, že státní příslušníci země, kteří stále se zasazují za to, aby váš jazyk byl všude zohledněn, pokaždé, kde je to všem nutné, akceptujete kompromis, tak si dovedeme představit, že zaměstnavatelé eh, by představovali ten pracovní dokument pouze v angličtině. To jste říkala. Ti vysílaní pracovníci, to jsou pracovníci, kteří pracují převážně ve stavebnictví, v dopravě anebo v zemědělství. A zaměstnavatelé v těchto odvětvích to jsou velice často malé podniky, které vůbec neovládají angličtinu. Takže tady prosazovat směrnici, interpretační směrnici, kde by se požadovalo na všech pracovnících a na všech zaměstnavatelích, z důvodu společné Evropy, aby používali angličtinu, to mi připadá neakceptovatelné. Já vás vyzývám, abyste se dobře podívali na tento kompromis, který vypracovala zpravodajka. Omlouvám se, že jsem se zaměřila na tyto drobné detaily v té diskusi, ale vzhledem k tomu, že o nich nehovořili ostatní řečníci, tak jsem se k tomu chtěla vyjádřit. Chtěla by komise samozřejmě stručně, když se jedná o komisi, musí to být stručně, chce vystoupit? Ne. Takže paní zpravodajko, nerozčilujte se. Je zcela přirozené, že vám nyní dám slovo, aniž byste o to žádala, abyste uzavřela tuto důležitou diskusi, takže máte slovo, ale chci vás pouze informovat, že by nebylo vhodné překročit těch deset minut, pokud chceme dodržet naši pracovní dobu. Děkuji bardzo, paní. Já moc děkuji, paní eh, předsedkyně. Není pravda, já se nerozčiluju. Ale jde mi o to, abych měla také právo se vyjádřit k tomu, co říkali naši kolegové, tím spíše, že všichni jsme teď ve velice neprůhledné situaci. A chtěla bych před zítřejším hlasováním, abychom se minimálně pokusili minimalizovat chaos, který tam bez tak bude. Eh, Hledně toho, co říkal Stephen Hughes, eh, hovořil si o e, veřejné oblasti. Tato tady vlastně není přesně řečeno. A to, co tady chtějí napsat e, socialisté, tak to právě umožňuje protekcionismus. Proto s tím nesouhlasíme. Také si poukazoval na určité prvky, které se týká odůvodnění proporcionality a nediskriminace. Musím říct, že to jsou základní prvky, e, které doprovázejí právo ve Evropské unie. A chtěla bych jenom opakovat, možná to nebylo úplně přeložené, že nám jde o to odůvodnění, čemu má sloužit právo, které aplikujeme. V tomto případě, aby tady se vyloučily ty fiktivní podniky, které mají jenom mailboxy. Nám jde o to, eh, k čemu, k jakému cíli to má být úměrné. Tomu, abychom věděli, jestli je to eh, právně v pořádku firma nebo ne, abychom věděli, jaké nástroje uplatňovat. Eh, já já uvedu příklad dokumentů, které mohou potvrdit legalitu firmy a nediskriminační, aby se to uplatňovalo vůči všem pracovníkům, to je nejenom vůči e, vysílaným, ale i místním. To je také velmi důležité. Také si hovořil o tom, že my hovoříme o jednom zdroji a že v kompromisu, který vypracuje všechny politické skupiny, hovoříme o jednom zdroji informací. A jak to bude pak vypadat v takové zemi, jako jsou, je třeba Německo? Ale víš, že nehovoříme o jednom eh, zdroji, ale jednom základním zdroji, kde bude uh, zajištěno, že ty informace jsou aktuální, že tam je právní jistota. A kdežto v našich kompromisech se také hovoří o tom, že přirozeně i jiné zdroje jsou velice užitečné a že takové tady musí být. Navíc my všichni víme, že internet dnes umožňuje široký přístup k informacím. Proto taková jedna strana internetová by zajistila, že ty informace budou schromážděny v jednom místě a že budou jisté. Jinak samozřejmě je možné vyhledávat další informace i jinde. A teď pokud jde o definici příslušných orgánů nebo úřadů. Tady si myslím, že návrh socialistů zase sem zavádí obrovský chaos, protože vlastně vnucuje eh, povinnosti institucím, eh, které se pracovním inspektorátům a odborům což vlastně znamená, že odbory by dostávaly veškeré informace týkající se podnikatelů v rámci ve, ve, ve, výměny informací mezi administrativy a členskými státy. Budou moci prokládět veškeré inspekce a kontroly a také budou moci stanovit sankce a vymáhat je v členském státě. To už opravdu zavádí velký zmatek a myslím si, že máme natolik efektivní vládní zprávu, že nepotře- státní zprávu, že nepotřebujeme k tomu to zastav, za, zavazovat odbory, navíc kdo by to platil. Taky si řekl, že eh, zaměstnavatele ze stavebnictví podporují kompromisy, které připravili socialisté. Mám určité pochybnosti, která stanoviska podporují, protože ty kompromisy socialistů byly na poslední chvíli připravené. Já jsem je vlastně dostala, které jsou zase jiné než ta verze, kterou si nám před, dal před eh, několika dny. Tu poslední jsem dostala dneska ráno v 9 a zavádějí sem právní nejistotu a těžko dokážu uvěřit, že eh, asociace zaměstnavatelů ve stavebnictví by eh, akceptovala řešení, které by znamenalo právní nejistotu. Nadě říkám především děkuji za eh, obrovskou otevřenost a eh, spolupráci se všemi členy eh, výboru ze tvé skupiny. Tvoje skupina opravdu byla nejvíce otevřena vůči navrhovaným kompromisům, návrhu, vůči návrhům, kteří přicházeli od socialistů, od zelených, takže děkuji. A naprosto s tebou souhlasím, že k tomu, aby aby zaměstnavatel mohl eh, pracovníka chránit, musí rovněž být chráněn. Elizabeta, máš naprosto pravdu, že eh, zákonodárství musí být efektivní a trvalé. Děkuji také za zpřesnění, za snahu o e, dorozumění, o dohodu. Tvoje skupina opravdu pracovala velice e, hodnotně a užitečně. Říkala si, že to hlasování bude chaos. To není nutné. Pokud se budeme řídit skutečnou odpovědností za pracovníky a nikoli populistickými instinkty, pak zcela určitě budeme vědět, za co a proč máme hlasovat. Thomas Handel. Ty jsi u mě upozornil na to, že tady jsou nějaké chyby, které dopus- udělal e, sekretariát. Týká se to kompromisu k článku 12. Poprosím sekretariát, aby zjistil, jaké jsou tam chyby. Richarda, ne, ten už tady není, Richard Falber už tady není, ale já jsem mu chtěla říci, že možná eh, ve svém projevu jsem opravdu hovořila hodně emotivně, ale já se osobně stydím za to, co se stalo protože práce na, těmi, na těch kompromisech trvala spoustu měsíců. Já nesouhlasím s praní předsedkyní, že nebyly efektivní. Jestliže to není efektivní, tak je to způsobeno tím, co se stalo v posledních dnech a jak se chovali socialisté. Já jsem z regionu, kde už od 90. let jsou vysílení pracovníci. Od 96. roku spolupracují s různými institucemi a organizacemi, aby se zajistili co nejlepší možné pracovní podmínky pro vysílené pracovníky, takže mě nemůžete obvinovat z toho, že jsem proti nim. Často odbory mě eh, hrozily eh, stávkami, že budou proti mě stávky. Já dnes eh, si zvu do své země a do svého regionu odbory na stávky, protože já se ráda postavím před vysílané pracovníky a vysvětlím, jak vypadá naše zpráva a jakým způsobem respektujeme jejich práva a válčí, bojujeme o to, aby byla ještě lepší. A úplně nakonec jsem se chtěla zmínit o tom, co říkala paní předsedkyně a zareagovat na to. Paní předsedkyně, já s vámi naprosto souhlasím, že úloha odboru spočívá v tom, aby se starali o zájmy pracovníků. My víme, že velice často pro pracovníky je to těžké, aby samostatně vystoupili proti zaměstnavateli a tuto úlohu fantasticky dobře plní odbory. Ale myslím si, že už tady překračujeme určité hranice, jestliže umožňujeme odborům aby jednali jménem pracovníka bez jeho souhlasu o tom, co mu náleží. A navíc, aby bez jeho souhlasu ty příspěvky, které patří jemu, získávali. To si myslím, že tady už jsme tu hranici trošku překročili. A úplně nakonec bych chtěla zdůraznit, že předložená zpráva eh, tu vypracovalo nejenom pět eh, stínových zpravodajů a jejich eh, poradci a asistenti, ale že za nich jsou desítky poslanců ze všech politických skupin a my všichni společně jsme připravovali stanoviska pro jednání a pak jsme hledali co nejvýhodnější řešení. A paní předsedkyně, právě protože jsme pořád eh, se navzájem diskutovali a hovořili členy našich skupin, proto ta jednání trvala tak dlouho. Ta směrnice je pro pracovníků, zaměstnavatele, sociální partnery z 28 členských států všech politických skupin a hlavně je to jeden jeden z prvků boje proti krizi. A milá paní předsedkyně, my víceméně jsme stejného věku a musíme souhlasit s tím, že už skončila doba, kdy náš život spočíval v tom, že e, začínáme a končíme tento život e, v jedno, jednom pracovišti, v jednom domě a se stejným manželem. To jsou doby, které se změnily. Dneska je to jiné. Dnes pro boj s krizí potřebujeme mobilitu, e, potřebujeme vyrazit do světa a hledat si své místo na zemi. Jak už jsem řekla, ta směrnice je také jedním z prvků boje proti krizi. Zítřejší hlasování pro, o kompromisech socialistů přinese e, vlastně bídu v tom směru, že potom nebudou příspěvky pro vyslané pracovníky a více než milion Evropanů ztratí práci a vzroste e, nezaměstnanost. V 70% se to dotkne západní Evropy, protože tam je daleko horší hospodářská situace než, než ve zbytku z Evropy. Myslím si, že Evropská společenství toto neočekává od výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Ja, e... Euh, Dobrá, tím jsme dokončili všeobecnou rozpravu. Sejdeme se dnes odpoledne, budeme pokračovat v naší práce a budeme se zabývat zprávou, která je na programu a hlasovat o této zprávě paní eh, Danuty Jazlověcké. Budeme hlasovat zítra.